Milí kolegové, nahrbuji, navrhuji vám, abychom začali naše zasedání, zahájili naše zasedání. Vous avez vu l'ordre du jour. Viděli jste program. Nemáte-li námitek k programu, můžeme ho považovat za schválený. A navrhuji vám, abychom přidali na dnešní odpoledne, prosím vás. Prosím, utište se. Na dnešní odpoledne máme bod informace o trialogu. To nebude dlouho trvat, na to nepotřebujeme hodně času a navrhuji vám, abychom přidali do dnešního programu první prezentaci a první výměnu názorů o návrhu komise týkající se více letého finančního rámce. Zásadní diskuse se bude konat zítra dopoledne, tak jak jsme to naplánovali, ale z osobních důvodů náš zpravodaj nemůže zítra ráno dorazit a proto vlastně se budeme zaobírat tímto bodem a on nám přednese prostě <clears throat> svůj návrh dnes odpoledne v první, polo, v první části našeho odpoledne po zprávě o trialogu. Budeme se tedy dnes odpoledne od 16.30. Eh, budeme mít slyšení o Baltském moři. Eh, přesně to bude tedy o strategii v Baltické moři a já vítám mezi námi odborníky, kteří se účastní tohoto slyšení. En ce qui concerne l'approbation co se týče schválení zápisu z předešlých jednání, jak bývá zvykem, nebude-li tady panovat eh, protichudný názor, který by byl znesen do konce našeho zasedání, budeme považovat zápisy ze 14. a 27. června za schválené. Co se týče sdělení předsedy. Po posledním zasedání koordinátorů bych vám rád řekl, že jsme rozhodli hlasovat o pozměňovacích návrzích po zprávy Inge Gressle a pana Riveliniho o reformě finančního nařízení více skupin avizovalo, že bude potřebovat větší čas, aby mohli prostudovat tyto eh, pozměňovací návrhy, které byly předloženy minulý týden, což znamená, že zítra odpoledne Sice budeme mít společné zasedání mezi naším rozpočtovým výborem a výborem pro kontrolu rozpočtu, ale nebudeme hlasovat. Eh, hlasovat budeme pravděpodobně 12. září. Eh, ale to datum ještě upřesníme na přísní schůzce koordinátorů. Co se týče našeho návrhu poslat delegaci do Turecka, nemáme štěstí. První datum, které jsme chtěli, uskutečnit, bylo zrušeno v důsledku voleb. Druhý, druhé, druhý datum, který jsme navrhli na podzim, zase eh, byl, který byl v pos, jako v možnostech našeho výboru pro rozpočet, bylo, byl zamítnut, tento termín byl zamítnut předsednictvem parlamentu, protože to je zrovna týden zasedání politických skupin. Přáli jsme si, aby rozpočtový výbor, který je vázán prostě také kalendářem a smlouvami, žádali jsme tedy o udělení výjimky, eh, protože jednací řád eh, počítá s výjimkami týkající se datumu odjezdu delegací do zahraničí, ale předsednictví neakceptovalo naši žádost o výjimku. Čili já napíši předsednictvu, abych tedy eh, vyjádřil naši lítost nad tímto rozhodnutím a eh, vyjádřím tam, že by bylo pro budoucnost dobré, aby nám udělili tu možnost akceptovat výjimky. A až se sejdeme s koordinátory, tak uvidíme, Zda nyní tedy tento návrh eh, vyslat delegaci do Turecka, která prostě se bude moci pakliže vůbec konat až příští týden, nebo zdali v důsledku toho, co se děje kolem Středozemního moře, nezměníme tuto delegaci, nebo lépe řečeno směr této delegace do jiné destinace. Nikoliv do jiné části světa, ale prostě tam, kde to bude aktuální a kde se také bude jednat o důležité rozpočtové otázky. Eh, Koordinátoři schválili také ten nový kalendář pro naše zasedání našeho výboru pro rok 2012. Tento návrh vám byl rozeslán nebo bude ještě během tohoto dne. Eh, další informace, další sdělení, co se týče finančního výhledu, My jsme se nepřáli v tomto stádiu pozvat, přizvat na dnešní zasedání komisaře Levandovského po dohodě s ním. Komise hlasem svého předsedy předložila podrobnosti svého návrhu před konferencí předsedů, to je před 15 dny, a minulou sobot, minulou, minulý týden se vlastně mohla řada z vás vyjádřit během plenárního zasedání. Naším záměrem s koordinátory bylo, abychom se domluvili na způsobu, jakým budeme pracovat na rozpočtovém výboru a s konferencí předsedů a dalšími účastníky abychom předtím, než prostě začneme práci na podzim, měli výměnu názorů skutečně fundovanou a o podstatě s panem komisařem Levandovským, abychom tam rozhodli, jak budeme eh, v nejbližší době spolupracovat s Evropskou komisí v rámci těchto vyjednávání, které již z povahy věci budou samozřejmě, která budou eh, komplikovaná, složitá. A poslední sdělení, eh, eh, co se týká dohody s Marokem a oblasti Rivolovu. K tomu se, myslím, ještě dostaneme během dne. Takže nyní vám navrhuji, abychom přešli okamžitě k bodu 4 našeho programu a navrhuji, aby paní Balzány nám představila výsledky trialogu, který se konal včera. Tento trialog se konal po neformálním setkání, hm, řekl bych po soukromém setkání eh, státního tajemníka pro rozpočet pana Dominika a koordinátory a poté jsme byli, potom jsme přešli na trialog do rady. Eh, jednalo se o 12 eh, bodech zhruba, ale obecně bych mohl říci, že z toho nevzešlo nic mimořádného, nic velkého, zejména co se týče předběžného návrhu rozpočtu pro rok 2012. Francesco, dávám ti slovo. Grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo. Tady toto první jednání s panem ministrem Dominikem bylo přesto velmi užitečné, protože měla jsem možnost pochopit obecný přístup polského předsednictví k tématu rozpočtu. Rovněž byla velmi zajímavé čtení politiky soudržnosti, začleněné také s ohledem na jednotný vnitřní trh což je něco, na co se často zapomíná. Základní myšlenka, která podle mě se objevila jak během toho jednání, tak během trialogu jako takového, a jednalo se o trialog jeden z nejdelších, účastnil se také pan Levandovský a tak dále, tak ta pozice, musím říci, je poměrně defenzivní na straně rady s ohledem na návrh rozpočtu. Měla jsem pocit, že tam byla snaha udělat co nejminimálnější rozpočet. To znamená prostě opravdu tam nechat úplně to nezbytné minimum, co se týče zdrojů. A to je poměrně nebezpečná představa. Použít rozpočet jako nějakou vitrínu, abychom ukázali ochotu na straně členských států udělat skutečně úspory a oškrtat všechno, co tam je zbytečné a přitom jsou to úspory, které oni sami ve svých národních rozpočtech nedělají. Takže e, využít nebo použít evropský rozpočet, jenom aby se udělaly nějaké škrty, které budou vidět, to je poměrně nešťastná myšlenka, protože už jsme to viděli v loňském roce u nějakých dvou, třech základních rozhodnutích, které podle mě opravdu byly učiněny ani ne tak politicky, ale spíše propagandisticky. Byly to škrty do jisté míry e, nucené a to sice škrty z administrativy, která ale právě zajišťuje dobrou implementaci programů. Jsou to škrty e, na oko těch administrativních nákladů, ale ve skutečnosti jsou zatím skryty škrty programů. Potom škrty plateb. Ale musím říci, že i tady e, se riskuje špatné řízení zdrojů, protože my se nacházíme v předposledním roce tohoto programovacího období. To znamená, mm, když snížíme platby, tak snížíme závazky, které už byly učiněny. To není v pořádku. Takže první dojem je takový že prostě je tam taková poněkud i nucená snaha, a možná ale i nevědomá snaha ukazovat, že děláme úspory, ale není tam ta opravdová snaha, po které my jsme mnohokrát volali v rámci našich debat s komisí, a to sice, aby byly racionálně zvoleny priority, od kterých se odrazíme právě v takových obdobích, kdy zdrojů není mnoho. Samozřejmě eh, zdroje by měly vést ne k tomu, aby se dělali škrty pro škrty samotné, ale mělo by tam naopak být úsilí, snaha proto definovat skutečné priority, které chceme financovat. A potom ještě jedna věc, která mě skutečně eh, zarazila, a to sice, že eh, kromě tady této veliké snahy o škrty, které ale nebyly skutečně škrty z opravdu, vycházející z opravdové politiky, ale jenom jakási strategie, tak eh, mi tam opravdu chybí, eh, chybí definice jednoznačných pozitivních priorit. Že mělo by se jasně říci, do čeho chceme investovat a do čeho ne. A to samé se týká tahle toho, když si vezmeme, že strategie 2020 potom je poměrně nečitelným úsilím. Ono samozřejmě mm, musíme to ještě dobře mm, pročíst položku po položce, řádek po řádku, ale myslím, že to bude velmi náročný úkol, protože ty škrty v podstatě jsou trošku všude. Rozprostřeny trošku všude. A přitom, mm, jak říkám, byla tam jenom jakási obecná snaha seškrtat, co se dá, ale chyběla tam Eh, skutečná snaha vyhodnotit, zda se bude jednat o pravdé úspory anebo o prostě zbytečné, zbytečné oběti, které se nešťastně promítnou do fungování jednotlivých programů. Takže my bychom měli zvážit ne jenom, jaká bude naše strategie, ale jaká bude přímo naše politická volba, protože já se domnívám, že my budeme do jisté míry eh, povoláni k tomu, abychom ten, tomu rozpočtu zajistili lepší čitelnost z politického hlediska. Deval Levandovský samotný v rámci trilogu samozřejmě má trošku jinou pozici než parlament, ale i on vyjádřil nespokojení. Prostě nelíbilo se mu to, nelíbilo se mu všechny ty škrty, které nijak neodráží racionální nakládání zdrojů, ale naopak ohrožují fungování rozpočtu. Potom tam bylo téma pilotních projektů, přípravných akcí, o čem se vždycky hovořilo v rámci trilogu. Komise nám k těm přípravným pilotním projektům dala takové nějaké první načrtnutí. Mělo by se jednat 129 projektů a akcí, přibližně polovina na základě prvního vyhodnocení komise ovšem není plně implementovatelná. Oproti tomu druhá část, nebo respektive tady mluvíme o nějakých 30%, tak to už by se dalo provést, protože se jedná skutečně o inovativní projekty, takže ty by mohly projít tak, jak byly navrženy. A potom malá část, asi 30 projektů, je potřeba ještě trošku doladit, dořešit. Takže na to bude potřeba se ještě podívat na ty pilotní projekty a zejména je potřeba se snažit pochopit, zda některé pilotní projekty by mohly být dobře pretransformovány do případných, pro mě přípravných akcí, protože máme tam celou řadu projektů, kde ten strop 40 milionů je příliš nízký. A oproti tomu mě, ty přípravné akce, tam hovoříme o stropu 30 milionů, ne 100 milionů. Takže je potřeba se opravdu na to podrobně podívat, podívat se na to, co by bylo možné z toho okruhu 1a přesunout do nějakých jiných okruhů, kde by bylo větší rozpětí a nebo kde je méně projektů a akcí. Takže zda by nějakým způsobem to nebylo možné přeorganizovat tak, aby to fungovalo lépe, protože tím možná by se nám mohlo zajistit implementace většího počtu těchto aktivit. Děkuji. Bien, je vous remercie. Děkuji mnohokrát. Francesco. Dám slovo dalším zpravodajům k tomuto tématu, ale k rozpočtu 2012 bych rád potrhl, tak jak to řekla již Francesca že situace je nesmírně svízelná, situace, v níž se nacházíme, protože rada ostentativně na úrovni ministrů bude hlasovat v souladu s tím, co bylo schváleno 7. července na Koreperu, to znamená navýšení eh, o 2,9 a závazky na, na platby, promiňte, na 2%. A mm, tak toto bylo domluveno na Koreperu. Došlo ke kvalifikované většině, ale není tady jednomyslnost. Dospíváme k obdobné situaci, kterou jsme měli v minulém roce. To znamená, budeme se snažit diskutovat s kvalifikovanou většinou, zda Eh, bude moci zaujmout nějakou tvrdší pozici. Budeme rozhodně trvat na víceletém charakteru eh, eh, nákladu, které, tak jak to navrhují některé členské státy, zejména co se týče výdajů na soudržnost. Bylo navrženo určité byla navržena určitá změna, aby se prostě zachovaly peníze v té doméně tam, kde peníze nebudou vydávány. Ale daleko protichudnější a úplně extravagantní jaksi je pozice rady eh, v kontrole vnějších hranic a ještě více obecně vůbec, že obecně v politice migrace a eh, co se týče prostředků pro Frontex. Na jedné straně v roce 2011 rada žádala navýšení prostředků a za chvilku o tom budeme hovořit. To bylo v opravném rozpočtu číslo 4 a na druhé straně pro rok 2012 Koreper škrtá o 6% eh, závazky, které navrhla eh, Evropská komise. No to je naprosto protichudné a je to vlastně proti rozhodnutí rady, eh, tak jak rozhodla k tomuto předmětu před několika dny, ale zdá se, že prostě nestačí, eh, rada ne, eh, že prostě rada nestačila přesvědčit ve svých respektivních členských státech eh, respektivní ministry financí, což není jistě snadné. A poslední poznámka. Au départ de cette négociation, de chaque côté, au conseil, à la commission. Na každé straně rada i komise i parlament mají vůli neopakovat to, co se dělo minulý rok to znamená nespojovat vyjednávání o každoročním rozpočtu s dalšími tématy, čili žádné balíčky, jak se tak říká. Ale zároveň rada na podzim oznámila své stanovisko o návrzích komise týkající se financování ITERu a snížila závazky v rámci rozpočtu pro 2012. A komise řekla, budeme muset jasněji vidět, jaké jak to bude vypadat s nevydanými prostředky v zemědělské oblasti. To znamená, bude-li to jejich pozice stále, tak se tady propojí, udělá se tady to propojení mezi rozpočtem 2012 a situace ITRE a to se potom může odrazit v té situaci eh, podobné jako v minulém roce, což se tedy nepřejeme, ale zároveň pakliže další partneři se budou chovat tímto způsobem, eh, máme tady to riziko, že se odstaneme velice komplikované situace. To znamená, jak si obecně tato výměna na záru nebyla, nebyla zrovna moc plodná včera. Spíše nás to zklamalo. Taky jsme včera hovořili o opravném rozpočtu. Více kolegů žádalo o slovo. Navrhuji tedy, abychom nejprve dali slovo zpravodajům, kteří se účastnili trialogu a potom by dostali slovo další členové, kteří se o slovo přihlásili. Takže Sidonie, která je pověřena opravným rozpočtem číslo 4 a číslo 5 eh, k rozpočtu 2011, tady se domnívám, to je jediný paprsek slunce, který zazářil včera, protože tady zřejmě bychom mohli dospět k dohodě. A ona nám kolegyně hned představí, kam se včera dospělo. Děkuji, pane předsedo. Ano. Podařilo se nám dosáhnout eh, schody k změněnému rozpočtu číslo čtyři. Jenom bych chtěla připomenout, že ta čtyřka se týká posílení závazků i pladeb u několika nástrojů, týkajících se eh, hra, říze, zprávy hranic a uprchlických toků. Zejména dochází k výraznému nárostu prostředků pro Frontex, pro Fond pro externí hranice, mm, Evropský návratový fond a Evropský uprchlický fond. Co se týče závazků, tak ty jsou vzaty z dvou dalších řádek, ale také největší podíl, a to sice 41 milionů euro, 100 tisíc, to jsou nové peníze v závazcích, to je důležité zmínit. Co se týče pladeb, tak platby jsou vzaty z našich, od našich dojnic, zejména Recovery Plan Energy, to je to nižší čerpání, o kterém nám komise před nedávnem řekla. O tamtud už jsme z platby vyčlenili na celou řadu potřeb. A v rámci tohoto transferu už se dostáváme téměř ke konci. Už jsme téměř vyčerpali tento zdroj financí, to bych jenom chtěla zmínit. My jsme včera se eh, v podstatě shodli na tomto pozmíněném rozpočtu podle mého názoru není žádný důvod být proti. Jsou tam čerstvé závazky, to jistě vítáme. A potom jsou tam platby z těch řádků, které jsme odsouhlasili, protože prostě víme, že tam nebude to dostatečně vyčerpáno. Nicméně, eh, vy sám, pane předsedo, jste zmínil důležitou otázku týkající se tohoto změněného rozpočtu, a to sice, že je tady určitý rozpor, protože na jedné straně rada říká, že je tento zmíněný rozpočet v pořádku a tady máme stejný názor, ale zároveň na rok 2012 navrhuje škrty u velmi podobných akcí. Já jsem to zmínila a odpověď, kterou jsem dostala, nebyla uspokojivá. Řekli mi víceméně, že rok 2011 a rok 2012 je něco úplně jiného. Nicméně já se domnívám, že v podstatě budeme čelit stejnému problému že budeme mít stejné problémy v severní Africe příští rok, neli větší. Takže to je podle mě ještě nedořešená věc. A závěrem bych eh, chtěla říci, že tento pozměněný rozpočet můžeme považovat za hotový. Důležitý zdroj pladeb týkající se eh, Evropského rekonstručního plánu, to je téměř vyčerpáno. Tady z toho už nebudou prostředky. Takže asi brzo budeme muset čelit eh, požadavku od rady na nové peníze, to ještě uvidíme. No a co se týče dlouhodobé, dlouhodobé otázky nebo potřeby eh, výdajů v souvislosti se revolucemi v severní Africe, tak to považuji za stále ještě otevřenou věc. Nicméně jsem jistá, že o tom ještě budeme hovořit, eh, když budeme probírat ten pozměňující dopis. Děkuji mnohokrát, Sidonie. Připomínám, že každopádně k tomuto opravnému rozpočtu číslo 4 rada zaujme postoj až 12. září, to znamená, budeme moci o tom hlasovat, pakliže tedy se budeme řídit podle toho, co říká naše eh, paní zpravodajka až 11. října. A teď k opravnému rozpočtu pětku. Tím byla pověřena Helga. Tedy Helga tam nemohla být včera, ale řekne nám někdo k tomu něco? As you know, yesterday, uh, we... Ano, děkuji. Mm, včera jsme se této otázce nevěnovali. To nebylo součástí jednání. Já jsem tam bohužel nemohla být, ale věřím, že se k tomu vrátíme zítra ráno. Takže já bych navrhovala, abychom to projednali společně s dalším bodem zítra. Ale teď vidím, že eh, jste zcela nespokojen. Asi tady byl nějaký problém v komunikaci mezi různými osobami. Já jsem odpověděla na e-mail Joseho, že to uděláme spolu s bodem 4, ale na naší pracovní úrovni jsme si řekli, že to uděláme zítra, takže je mi líto. To není vůbec žádný problém, domnívám se, že o tom můžeme hovořit zítra No, Není vůbec žádný problém. Budeme o tom hovořit zítra. Včera se eh, Zdálo, že to nebude žádný problém, ale pakliže vy nám zítra řeknete, co si o tom řeknete, každopádně na kalendáři jako takovém to nic nezmění. Budeme hlasovat až v říjnu, protože dnes máme tady výměnu názoru, ale rozhodně ještě o tom nebudeme hlasovat. A také k tomuto bodu, ano, Inge? Omlouvám se, že vám tady narušuji klid, ale zítra ráno výbor pro kontrolu rozpočtu bude mít setkání s radou kvůli OLAFu a budu se muset zúčastnit tamního setkání. Co se týče navýšení prostředků pro Evropskou službu pro vnější činnost, je to pouze formální věc, eh, kdy se 40 eh, úvazků mění na úvaz, eh, na úvazky na, plnohodnotné. A, ale není to jedna ku jedné. Není to prostý převod z jedné platové třídy do jiné, ale je s tím spjaté také povýšení mnoha osob. Takže 11 osob je povýšeno do AD 14 a 16 lidí do AD 12. A když se podíváte na ten starý plán, tam bylo 23 lidí AD 9. Čili je nám oznámeno, že jde vlastně o něco úplně jiného, protože se s tím sveze i povýšení celé řady osob a chci upozornit na to, že to přináší více náklady a myslím si, že by bylo spravedlivé a férové, kdyby to bylo uvedené někde v odůvodnění a člověk si to nemusel vypočítávat sám. Děkuji. Děkuji. Bereme na vědomí tuto nesmírně důležitou připomínku. Také se včera na trialogu hovořilo o určitých agenturách, čili dám slovo mé sousedce vielen Dank. Já vám děkuji. Ano, téma agentur. Bylo to celkem pět. Agentur GSA, Frontex, ENISA, EMSA a ještě tam byla nějaká pátá agentura, tedy agentura, která také e, bude mít větší pravomoce. Ano, nová agentura pro řízení IT. A vlastně u ničeho jsme ne, dostali logicky strukturovaný finanční plán. Jediné, s čím bychom včera mohli souhlasit, bylo to, že eh, agentura pro IT bude financována z eh, přežitých rozpočtových linek SysAvis, tedy předběžným způsobem. Ale jinak vlastně nemáme k dispozici nic. Komise navrhla že bychom měli uzavřít postup podle článku 47 a poukázat na to, že už se to všechno zohlednilo v rámci finančního výhledu, je to zafinancovatelné z o něch marží. Ale to je něco, co já nemohu podepsat. A proč? 1A a 3A, tam ty marže jsou velice těsné. A když například ze 3A budeme chtít financovat i Frontex. A ten má nyní nový právní základ a Frontex má mít tedy podle toho nyní možnost si kupovat i vlastní zařízení, vybavení. Takže nejenom provádět eh, inspekce spolu s členskými státy, ale i nakupovat nějaké vlastní pracovní prostředky, tak si kladu otázku, jak to eh, mají zvládnout s financemi, které nyní pro Frontex máme. Ale jak říkám, byla to jenom část těch problémů, které jsme měli. E, pokud se kolegyně a kolegové podívali na rozhodnutí Koreperu, tak tam je to tak, že všechny agentury, tedy ta agentura IT tam stejně má nulu, protože tam ještě legislativní proces není uzavřený, ale u všech ostatních agentur došlo k výrazným škrtům v jejich rozpočtech. A z tohoto důvodu momentálně nejsem schopná říci, jak bychom se měli na tomto základě dohodnout s radou. Domnívám se, že zde eh, budeme muset vést ještě mnoho jednání. Děkuji. Merci, Děkuji mnohokrát, Juto. Ano, to tedy nezní moc dobře. Prosím, další má slovo. Eh, thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poukázat na to, že nálada, ve které pan Dominik eh, se projevoval na tom předchozím jednání, byla poměrně pochmurná. On hovořil o tom, že došlo k určité dohodě mezi rozpočtovými ministry v tom smyslu, aby došlo k nárůstu o 2, 0,8%. Ale mezi některými státy nebyla dohoda. Já myslím, že bychom měli skutečně eh, se zamýšlet na, na to, nad tím v kontextu krize, které, ze které odcházíme. V současné době mm, nejenom ekonomika řecká, ale i jiné ekonomiky jsou na pokraji kolapsu. Došlo ke kolapsu dvou bank v Itálii. Takže bychom měli být určitě rozumnější v rámci našich diskusí. Neměli bychom kritizovat to všechno, co jsme nedostali, co nemůžeme dostat. Dominik nám řekl o těch jednáních, o tom, jak to má vypadat. Takže já si opravdu myslím, že bychom eh, se na to měli dívat prostě rozumně. V této chvíli není možné dostat více peněz těch více peněz, které chceme, nikdy nezajistí, aby se Řecko, Itálie nebo Španělsko dostali z krize. Proč tedy trváme na tom nárůstu? Oui. Euh, Just une... Dobře, jenom jako reakce na to, co jste řekla, madam. Je tady rozdíl mezi diskusí o rozpočtu na příští rok a mezi výhledem finanční 2014 až 2020. Co se týče rozpočtu 2012 jsme si vědomi toho, že není možné vyžadovat o mnoho víc peněz členské státy. Už jsme byli ve stejné situaci minulý rok. Připomínám, že minulý rok úplně poprvé v historii evropských institucí Evropský parlament souhlasil částku rozhodnutou radou aniž by parlament žádal eh, o něco více. A i tento rok jsme si toho vědomi. To, co v současné době nechce rada přiznat, je rozdíl mezi závazkami, závazky a platbami. A já nechápu tuhle tu posedlost, odmítání pochopit toto zásadní rozlišování. Je třeba myslet si, co chcete. Můžeme rozhodnout 20%, můžeme rozhodnout škrt 30%. Všechno lze udělat. To je politická debata. Lze to učinit. Ale není možné to udělat u pladeb. Platby mají povinný charakter. Jednou, jakmile ty peníze byly někde vázány, tak je třeba to zaplatit. A když se to nezaplatí, tak to je chyba. A Pakliže v roce 2012, tak jak na to poukázala Evropská komise, by Unie měla platit na takové úrovni, že to bude o 6% víc než loni, pakliže to Unie neudělá, tak eh, prostě eh, Unie, tak Unie půjde do konkurzu jako Řecko. A jsou-li tady eh, lidé, kteří to myslí vážně a nechtějí vyhazovat peníze oknem, tak je třeba si uvědomit, zdali budeme schopni dospět k dohodě, abychom řekli, že máme předměty, o kterých je třeba politicky rozhodnout. My jsme to dělali loni, jsme ochotni to udělat i letos, ale jsou tady také předměty, kdy jednotlivé vlády předstírají, že učiní rozhodnutí, i když jsou si dobře vědomi toho, že ho nebudou moci zrealizovat. A tady, jestliže tedy pomůžeme státům eh, v jejich pozici lhát eh, v tom směšování závazku a pladeb, tak pomůžeme mást veřejné vínění. Ale vy jste ještě požádala o slovo. Pozmění rozpočet nám ukazuje, že jsme neutratili všechno to, k čemu jsme se zavázali, pana Lamasura. Takže tady ta otázka právních závazků, ráda bych si myslela, že jsme tak upřímní eh, s ohledem na závazky, které jsme učinili. Poz, ovšem pozměňovací rozpočet a peníze, které jsou k dispozici na konci roku, mm, však neukazuje, že by naše závazky byly skutečnými právními závazky. To je něco, co bychom měli analyzovat, ale nikdy jsme to neudělali. Très bien. Bon, ben voilà qui nous met. Euh, Velice dobře. Ano, to bude všechno v rytmu vyjednávání. Takže děkuji mnohokrát. Myslím si, že můžeme uzavřít tento bod. Zítra ráno se vrátíme k opravnému rozpočtu číslo 5. Navrhuji vám, abychom okamžitě přešli k bodu Jean-Luc Deana, který chtěl, aby se o jeho bodě hovořilo už dneska, protože zítra nás s námi nemůže být. Chtěl nám dát své, svůj první odhad týkající se rozhodnutí o systému vlastních zdrojů. Než si Jean-Luc vezme slovo, rád bych vám řekl, že komise díky úsilí Evropského parlamentu dala k dispozici nová ustanovení, která tady jsou po Lisabonské smlouvě a komise předložila konkrétní návrhy pro reformu systému vlastních zdrojů a vytváření vlast, nových vlastních zdrojů. A otázka, která z toho vyplývá pro nás, je samozřejmě nejprve vyměnit si názory na to, co se myslíme o té podstatě, ale jakým způsobem bychom chtěli pracovat pro to, abychom nakládali s tímto novým tématem, protože nikdy předtím Evropský parlament o tomto nejednal. Poslední informace. Na rozdíl od toho, co jsme si mysleli a co jsem vám já sám oznamoval ze strany rady, téma vlastních zdrojů nebude v odpovědnosti Rady pro rozpočet a ECOFIN, ale bude i v odpovědnosti Rady pro obecné záležitosti, stejně tak jako výdaje. To je rozhodnutí, ke kterému dospělo polské předsednictví a každopádně si myslím, že to usnadní koordinování všech nezbytných postupů. Pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji vám. Děkuji vám, pane předsedo. Ano, já se omlouvám, ale bohužel zítra zde nemohu být, protože se musím zúčastnit pohřbu, proto jsme předsunuli tento bod. Já bych navázal na to, co jste řekl úvodem. Tedy komise skutečně zareagovala na naše přání, které jsme již eh, formulovali v minulém funkčním období ve vaší zprávě a potom také ve zprávě výboru Šure. Domnívám se, že komise v této oblasti skutečně postavila diskusi do správného světla. Komise navrhuje, aby na 60 vlastních zdrojů byly skutečné vlastní zdroje a to je poměrně velké množství. A ve svém návrhu vychází e, z nových ustanovení smlouvy. Je tam návrh aby se udělala rámcové rozhodnutí o vlastních zdrojích. Tak, aby vznikly legislativní návrhy a ty by se týkaly za prvé eh, těch představ o těch eh, vlastních zdrojích eh, z daně z přidané hodnoty a z daně z finančních transakcí a potom také ze způsobu pladeb představila k tomu příslušné dokumenty pro to základní rozhodnutí a pro ty platby, alespoň nám je přislíbila, že dodá eh, dokumenty eh, na podzim týkající se daně eh, z přidané hodnoty a daně z finančních transakcí. Nedělá tedy nějaký principiální návrh, ale skutečně propracovaný eh, návrh regulací, takže eh, ani rada to nemůže opominout a bude třeba se k tomu nějakým způsobem postavit. Co je důležité, a to musíme zde v parlamentu sledovat, že komise na jedné straně celé propojí s víceletým finančním eh, rámcem a za druhé, že komise sama hovoří o tom, že existují tři návrhy a jedno rozhodnutí. Komise má tři návrhy. Za prvé odstranit eh, stávající DPH, eh, potom má nějaký druhý návrh a za třetí jsou to vlastní zdroje. Protože tyto tři prvky půjdou, vstoupí v platnost eh, v různou dobu Eh, první dvě v rámci víceletého plánování, u toho třetího navrhuje komise rok 2018, tak eh, je zde určité pokušení to celé oddělit. Ale komise sama říká, že k těmto třem návrhům bude jedno jediné rozhodnutí, které bychom my v parlamentu měli eh, podpořit. Měli bychom se zde tedy podívat skutečně na to, jak k dané problematice budeme přistupovat co je důležité, je, že polské předsednictví chce výrazně eh, reagovat na Alenův návrh a sice danou problematiku projednat s vnitrostátními parlamenty. Domnívám se, že to je skutečně důležitý prvek, že tedy návrhy komise pro vlastní zdroje nebudou spojené s návrhem na zvýšení výdajů. Je třeba tedy jasně vyjádřit, že vlastní zdroje nejsou nástrojem pro to, jak převést více prostředků do Evropy, ale že to je způsob, jak eh, výdaje Evropy skutečně evropským způsobem financovat prostřednictvím vlastních zdrojů Evropské unie. A proto komise také podtrhuje to, že její návrh posiluje vnitřní trh. Což se domnívám, že skutečně tak tomu je. Eh, my tuto problematiku budeme samozřejmě mezi sebou ještě v parlamentu projednávat. Lze očekávat určité problémy v radě a v diskusi s členskými státy, ale postoj Evropského parlamentu by měl být takový, že podpoříme Evropskou komisi, že ji budeme podporovat i v té složité diskusi, kterou povede s radou tak abychom tam vystupovali víceméně jako spojenci. A měli bychom skutečně vystupovat tak, aby e, komise, která vypracovala e, ten návrh na základě našeho požadavku a našeho tlaku, Samozřejmě budeme se na to muset podívat ještě do detailu, nicméně komise už vypracovala studii, jaké vlastní zdroje by bylo možné využít a bylo by možné je využít operativně a rychle. Eh, proto je dobré také zeptat, proč eh, komise eh, zvolila tyto dva přístupy a proč nezvolila jiné, které by se nám možná líbily více, ale bylo by to pro ně asi problematičtější při implementaci a narazilo by to na odpor členských států. E, takže já vám děkuji za pozornost, toto byl takový prvotní úvod. Děkuji mnohokrát. Další kolega požádal slovo. E, děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěla říct, že zcela souhlasím s Lukem v tom, že bychom měli e, zdůrazňovat vazbu mezi příjmy a výdaji. Určitě je ale dobrý krok, že nyní to máme v rámci stejné konstelace rady, že ta jedna, to jednání, mm, no neřekl bych přímo usnadní, ale možná méně zkomplikuje jako v minulosti. Potom ale je tady několik věcí, na kterými se musíme zamyslet. Za prvé je zřejmé, že návrh komise je zajímavý, představuje krok předem, ale přesto je špatně, že vylučuje ostatní způsoby hledání vlastních zdrojů, které mm, indikovaly návrhu rozpočtového přeskumu. Je tady celá řada některých dalších věcí a možná bychom ty možnosti měli nechat otevřené. Co třeba energetická daň, environmentální daň, eh, emise CO2 a podobně. To jsou Máme tady stejně dobré důvody pro tyto, jako důvody týkající se DPH a FTT. Ale musíme najít vždycky dobrou argumentaci tedy daň z finančních transakcí. Jenomže eh, musíme si uvědomit, že celá řada vlád a národních parlamentů je proti, takže my musíme najít argumenty, jak je přesvědčit. Vždycky tady probíhaly diskuse o takzvané dvojité dividendě, jenomže ono je to možná až trojitá dividenda. Eh, ty daně mohou být dobré jako takové, protože v podstatě by třeba ovlivnily emise CO2, nebo by ovlivnily spekulace, když to bude dobré, dobře na konci daň z finančních transakcí. Takže je tady důvod pro ty, tyto typy daní jako takové. Za druhé, mohly by přispět k financování rozpočtu EU, ale i k jiným, třeba financování z boje s změnami klimatu. No a potom další věc, která by mohla pomoci přesvědčit vlády a parlamenty, je, že prostě by to eh, bylo dobré i pro ně. Já myslím, že těm, kdo jsou stále ještě proti, bychom měli úplně jasně vyjasnit, jak se věci mají. To je totiž něco, bohužel, co se často napadá v médiích. Napadá se to ze strany národních po, po, uh, politiků. Takže musíme jednak říci, že to je něco, co je neutrální vůči daňovým plátcům že v podstatě jenom tady děláme přesu mezi různými způsoby financování rozpočtu. To je potřeba říct zcela jasně. A za druhé, stejně tak je potřeba jasně říct, že my respektujeme daňovou suverenitu členských států, protože bohužel tohleto je něco, co zneužívá celá řada médií a neustále to omílají jako nějakou evropskou daň. A když se nám tohle nepodaří jasně říci, tak to jsme to celé prohráli. Takže je potřeba to jasně říci, že to je neutrální vůči daňovým plácům, že eh, respektujeme daňovou suverenitu a že tady máme takzvanou tu trojitou dividendu. Takže pokud chceme být přesvědčiví, musíme klást důraz hlavně na tyto body. Děkuji. Připomínám, že to jsou hlavní směry, které parlament vyjádřil ve svém usnesení schváleném v v roce 2009 nebudou si lise tyto hlavní směry respektovat, nemá to cenu. Cílem není zvyšovat daňovou zátěž, a protože to ani smlouvy neumožňují. Cílem je nakládat s Evropskou unii jako s ní, na, jako mnoho z našich zemí nakládají s kolektivními orgány, s lokálními a regionálními orgány, které nemají daňovou suverenitu, ale státy mohou přiznat eh, eventuální výhody určitým regionům či obcím. Pan Epping. Děkuji vám, pane předsedo. Já si velice cením eh, pana Deháneho a chtěl, chtěl bych mu položit jednu otázku. Vy jste řekl, že zde byl vytyčen rámec v rámci tohoto návrhu. Upřímně řečeno, já ho osobně příliš eh, nepodporuji. Jak řekl kdysi nizozemský premiér Libers, dovolte mi, abych spolu s vámi kreativně přemýšlel. Když se podíváme na vlastní zdroje, tak vlastní zdroje existují, činí asi 25% evropského rozpočtu. Když se, pane Dehane, podíváte na eh, daň z finančních transakcí, tak e, mnoho lidí v Evropském parlamentu si to přeje, ale myslím si, že to nemá velkou naději, protože mnoho, některé členské státy se budou bránit. Mám zde na mysli například britskou vládu, protože ta má pocit, že tím e, bude Londýn nespravedlivě znevýhodněn. E, takže bychom neměli napřít veškerou aktivitu do daně z finančních transakcí, protože to nebude potom ta dojná kráva, kterou bychom z toho chtěli mít. Domnívám se, že pro vaši argumentaci je důležité, aby se ukázalo, že rozpočet zůstane omezený, například ve výši jednoho eh, procenta evropského HDP. Já jsem opakovaně diskutoval s belgičanem Hofstadtem, který si přeje výrazné navýšení evropského rozpočtu a to takové, že máte pocit, že nějaká evropská daň vás eh, naláká k tomu, aby vznikl nějaký obrovsky navýšený evropský rozpočet a to mnoho lidí odrazuje. A ta procenta, která si přeje pan e, de facto zadusí jakoukoliv diskuzi v zárodku. Eh, dostává se k tomu, co bych vám chtěl navrhnout. Když byste to promyslel, zda těch 60 procent vlastní eh, rozpočtu lze financovat vlastními zdroji výhradně z DPH. To znamená žádná daň z finančních transakcí, žádná daň z energie, čistě a pouze DPH. A podíváte se, jaký to má dopad na členskou zemi. Musíte totiž potom eh, to propočítat tak, aby ten výsledek byl fiskálně neutrální. To znamená, že ten nárůst DPH musí být kompenzován tím, že klesnou nějaké jiné daně. Musíte tedy vědět, jaký to bude mít dopad na každou členskou zemi. A když uděláte tento propočet, tak by mě velice zajímalo, k jakému výsledku dojdete, kolik bude platit eh, Německo, Španělsko, Portugalsko a tak dále. Je to takové eh, doporučení, jak si ušetřit eh, mnohé zbytečných sil investovaných do daně z finančních transakcí. Eh, když mají vlastní zdroje čině 60% evropského rozpočtu. Nechci s vámi polemizovat, víte, jaký je můj názor. Chci s vámi spíše tak spolu kreativně přemýšlet a zapřemýšlet o tom, zda jít tímto směrem. Děkuji. Děkuji mnohokrát za váš návrh. Rád bych uvedl na pravou míru jednu věc. Britská vláda vůbec není nepřátelská muči tomuto návrhu, protože ona eh, v, Evrop... <clears throat> v anglickém ve Velké Británii byla nastolena daň podobného charakteru a Evropská unie měla studovat možnost takovéto daně aplikovat i v Evropské unii, i když zbytek zbytku světa se to ještě neplatí. A, a pan Körner se vyslovil příznivě, eh, že banky nejsou pro, tomu rozumím, ale všichni ministři financí budou mít jako první reakci, že řeknou, bude-li, bude-li existovat nová daň, tak v tom případě já chci e, něco mít z toho nějakou výhodu pro můj rozpočet. To je jasný, že toto bude první reakce, ale e, není třeba úplně zavrhovat e, tu to myšlenku. Bude to jistě obtížné, bude třeba přesvědčit 27 vláden a 27 parlamentů, kde právo veto se dá tomu, kdo bude nejzdrženlivější, ale diskuse by alespoň mohla začít. A bude moci začít tím, že se prostě vyjde z těch stereotypů, které spočívají v tom, že se říká, eh, žádnou evropskou daň, to by znamenalo evropské zdaňování. Ne, to by se vůbec nestalo. Jedná se k tomu vrátit se k písme, ke znění Lisabonské smlouvy, kterou podepsali všechny státy. A to znamená, že evropské výdaje by měly být hrazeny z evropských zdrojů. My tady porušujeme vlastně zásadu danou ve smlouvách už 20 let a už to prostě dál není možné. Evropská komise tedy učinila návrh, možná, že to není zrovna to nejlepší řešení, třeba budou existovat jiné možnosti, vy jste připomněli další, jistě o tom budeme diskutovat, ale alespoň konečně už to není tabu, a budeme o tom moci veřejně diskutovat. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl pana Deháneho varovat a dát mu také dobrou radu. V minulých měsících se od už eh, o tomto hrůzném návrhu komise intenzivně diskutovalo v nizozemském parlamentu a velká většina chce tomu návrhu říci ne a stojí zatím i nizozemský eh, kabinet, takže nizozemsko tento návrh nepodpoří. My jako členové Evropského parlamentu můžeme říct ano nebo ne návrhům komise. Já navrhuji, abychom v tomto případě řekli ne návrhu komise a podívali se na to, jak můžeme posílit a udržet fiskální autonomii členských zemí. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát. Jutta Haug. Pane Hartunge, asi vás nepřekvapí, že navrhnu přesný opak toho, co jste právě řekl, i když se nedomnívám, že návrh komise je ten, který bych bývala já měla ráda, protože si myslím, že komise šla krok dopředu, ale neudělala ten krok dostatečně veliký. To, co jsme rozhodli v Šure, znamená nahrazení jakýchkoliv státních převodů a byla bych si přála, aby komise šla tímto směrem a v tom případě to, co teď komise navrhla, by mohlo bývalo vzejít již z jednání s radou. Ale co je tak strašně důležité, je to, co tady právě řekl předřečník a sice, abychom v našich členských státech a u obyvatel našich členských států a v našich národních parlamentech naprosto tvrdě argumentovali fakty. A tady se prostě nejedná jen tak pro ně nic hovořit o procentech a mávat procenty, jak to právě udělal pan Epping. Je to prostě tak, že v současné době s našimi tradičními vlastními prostředky financujeme pouze 15 příjmu z rozpočtu. 85 se platí prostřednictvím příspěvku členských států. A pane Epine, rozhodně Tady se nejedná o zvýšení DPH pro všechny občany, zdaleka ne. Jedná se o jedno či dva, pro jeden či dva procentuální body, které stejně již existují eh, v DPH v normálních daňových sazbách. Já tedy nevím, kolik platíte vy v Nizozemsku, jaké DPH platíte v Nizozemsku, ale my u nás platíme 19%, ve Spolkové republice Německo a z toho se potom poté po tedy eh, rozhodnutí komise a snad po vůli většinu členů Evropského parlamentu od příště, dejme tomu, bude 18 <clears throat> bude, poteče do rozpočtu Spolkové republiky Německo a e, zbytek do evropského rozpočtu. Rozhodně se nejedná o zvýšení. Ještě jednou to, co tady řekl Alan Lamassur, prosím pěkně. Nalejte to do hlavy všem vašim národním novinářům. My rozhodně přeci si nedovolujeme narušovat fiskální výsostnost, výsostnost daňové politiky v jednotlivých státech. Ve smlouvě je napsáno, že rada musí jednomyslně rozhodnout a že parlamenty členských států, protože ani rada nemá daňovou výsostnost. Tu mají národní parlamenty. Národní parlamenty musí ratifikovat a jedině tak se dostaneme ke změněnému systému vlastních prostředků, nezávisle na tom, jakým směrem chcete jít. A ještě jednou jednu věc, prosím pěkně. Díky Bohu občas se člověk dostane k tomu, že má i úspěch. A jako jeden úspěch, možná jako můj osobní úspěch, protože to, co jsem právě teď řekla, řekla nevím kolikrát, už kázala všude možně. A když jsem Naposledy slyšela v rádiu, jak jedna novinářka, které se ptali na daň EU, hned řekla, zapomeňte na ten pojem daň z EU, to je bojový pojem, tak to jsem byla docela hrdá protože přesně tak to musí být. Až budou všichni ostatní vědět, že evropská daň je jenom bojový pojem, nebude existovat žádná daň EU, ať už to píše jakýkoliv bulvár, ale není to pravda, jde pouze o změnu systému vlastních prostředků. Velmi dobře, děkuji. To a poslední řečník je paní Andreasen. Pardon, Rainer. Thank you, chair. Děkuji vám, pane předsedo. Mě by zajímalo, zda byl někdo včera na výboru ECON, protože tam vystupoval pan komisař Šemeta také říkal něco o dani z finančních transakcí. Joran Ferm a Jutta Luk by se byli včera eh, dozvěděli, že to, co údajně tvrdí Bulvár, vychází z toho, co zde přednáší pan Šemeta. On řekl, že existují rizika, a sice konkrétní riziko, že e, tato daň e, bude přenesená na občany. Takže nemůžeme přestat na to myslet. Nejde to nějaký komplot novinářů nebo bolvárního tisku, jak se zde občas říká. Pan Šemeta také hovořil o tom, že zde je určité riziko transferu a je tomu tak, že Spojené království má daň z finančních transakcí, ale to je něco, co jde do vlastního rozpočtu. My ale říkáme, že tyto peníze nepůjdou do vnitrostátních rozpočtů, ale že by měly jít do rozpočtu Evropské unie. A ve Spojeném království s tím nikdo nebude souhlasit. Každý musí mít svůj rozpočet vlastní eh, vyrovnaný a proto ta e, daň prostě je ve Spojeném království. Proti tomu typu daně nejsme, pokud ty peníze zůstanou doma. Ale nyní se snažíme to lámat přes koleno v souvislosti se vlastními zdroji. A členské státy obecně, Velká Británie zvláště, budou proti. To není nějaký komplot e, bulvárního tisku, nejsou to žádné nové myšlenky, ale jsou to věci, které se dějí v Evropské komisi a navrhuji vám, abyste si vyslechli, co všechno tak k tomu říká Evropská komise, protože daň z finančních transakcí včera vysvětloval komisař Šemeta. Děkuji, paní Andreasen. Děkuji, takže já se domnívám, že vy jste pro zdanění. Vy nejste proto, aby se, to, aby se ty prostředky z toho dávaly do evropského rozpočtu. Ano, OK, tak s tím souhlasíme. A Protože to už je potom druhá věc. Toto je nesmírně důležitý bod. No, bohužel je třeba, abychom přešli eh, k našemu slyšení o Baltském moři, čili umožním ještě poslední příspěvek a to je Reimer. Já bych ještě jednou rád eh, ujasnil, že měřítko pro politické jednání a pro vyjednávání s radou je to, co jsme odhlasovali velkou většinou v plénu. A toto votum, toto hlasování bylo naprosto jasné a jednoznačné. Za druhé bych rád řekl, že stávající systém, s kterým máme co dočinění, není v souladu se smlouvou a v souvislosti s těmi všemi účelově vázanými rabaty v rámci komunitárního práva, Celkový systém financování, s kterým dnes pracujeme, není nic jiného než prostě spletenec, kterému nikdo nerozumí. A když potom politici řeknou, mluvte jasně a, a prostě odstraňte všechny tyto evropské technické pojmy, kterým nikdo nerozumí, tak si myslím, že rozumný systém vlastních prostředků není nic jiného než pravda a Eh, jasnost a transparentnost pro blaho daňových poplatníků. Víme, že debata o vlastních prostředcích v celé řadě členských států se využívá a to je právě nebezpečí, aby se vlastně na Evropu, aby se Evropě dalo debata o vlastních zdrojů, aby se Evropě prostě dalo zavinu to, co člověk nezvládá v politice vlastního státu. Rada a i členské státy, které ratifikovaly Lisabonskou smlouvu a jejich národní parlamenty by si měly udělat tu, mm, by si měly vzít tu práci a přečíst si to, co podepsali a co ratifikovali, protože ve smlouvě stojí, že rozpočet je financován vyloženě a výlučně z vlastních zdrojů. Juta už na to upozorňoval, nikdo si nemysl, nemusí myslet, že bude podváděn. Vždyť je to příkaz smlouvy veřejně diskutovat o nové formě vlastních prostředků místo stávajících zdrojů, jinak prostě nebudeme v souladu s duchem a s literou Lisabonské smlouvy. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Děkuji Žán Lukovi i všem kolegům, kteří hovořili eh, k tomuto bodu. A navrhuji vám nyní, abychom Omlouvám se tedy kolegům, kteří se ještě chtěli chopit slova, ale já bych nechtěl, abychom prostě spožďovali slyšení, protože tu máme naše hosty pro nesmírně významnou a důležitou strategii Balckého moře. Rád bych přivítal zejména, prosím pěkně, kdybyste byli tak laskavě mohli se stišit, Ti, kteří opouštějí sál, učiňte tak prosím v tichu. Rád bych přivítal účastníky dvou následujících panelů. Jako první panel tady máme panel o makroregionální strategii, kterou nám představí pan Jens Nilsson, pan Anders Lindholm, pan Karsten Šimik, pan Ole Norbak od 17.15 se bude konat druhý panel. o specifických sektorech a společné strategie. A tady budou hovořit paní Monika Stankěvič, pan Matyáš Bergman, pan Radomír Macák, pan Mandy Kropelín. Každý Řečník má právo na 10 minut. Moc vás prosím, abyste nepřetahovali vás čas, vás, protože nemáme eh, mnoho času a bylo by ideální, kdybychom prostě po každém panelu mohli ještě mít příležitost k diskusi tak zhruba na 20 minut. Toto téma bylo navrženo na slyšení paní Jensonovou. Chceš něco říci na úvod, aby si vysvětlila vlastně princip tohoto slyšení? Prosím. Yes, thank you, chairman. Ano, děkuji, pane předsedo. Důvod, proč jsme chtěli slyšet více o strategii pro Baltské moře, je ten, že se v zásadě jedná o pilotní projekt pro ostatní podobné strategie Můžete zde vidět programy z Evropské unie a to, jakým způsobem jsou koordinovány na přeshraniční bázi. Samozřejmě eh, je zřejmé na základě této strategie, že iniciativy, které jsou realizovány v jedné zemi, jako třeba v oblasti dopravy a podobně, tak eh, mohou být dobře koordinovány v rámci takovéhoto zastrašujícího projektu. Strategie pro Baltské moře je eh, parlamentu velmi blízká, protože původně byla iniciována právě Evropským parlamentem. Ta myšlenka se poprvé objevila v roce 2004, krátce po evropských volbách a v té době s tím přišli poslanci z osmi zemí, nacházející se okolo Baltského moře. Oni zahájili skupinu pro mm, Baltské moře, protože měli jsme pocit, že můžeme, máme spolu o čem hovořit. Jedno společné téma byla, byla třeba životní prostředí v oblasti Baltského moře, máme tam veliké environmentální problémy ale také třeba vytváření bohatství v této oblasti, rozvoj dopravy v Balcké oblasti, ale také třeba vytváření společných kulturních programů v oblasti Balckého moře. To se následně promítlo do návrhu strategie pro Balské moře. Jednalo se o zprávu sepsanou spolu s Alexandrem Štubem z Finska, Komise se té myšlenky chopila a v současné době je to realizováno. Vzhledem k tomu, že se jedná o pilotní projekt, rádi bychom se dozvěděli více o problémech, o přínosech této strategie. Hlavní myšlenka byla taková, že by nemělo být eh, vynakládáno více peněz na financování pobaltské strategie. Už tady máme stávající problémy, nicméně chtěli jsme tam mít eh, rozpočtový řádek v rámci rozpočtu pro zahraniční věci, ale chtěli jsme se také zamyslet nad tím, zda udělat něco v jiných oblastech, protože víme, že to vyžaduje zvýšené administrativní úsilí realizovat takovouto strategii. Do toho je zapojeno více než nějakých 20 generálních ředitelství. Je tam celá řada zapojených subjektů. Takže bychom si rádi vyslechli, co tam funguje, co tam nefunguje a co vy potřebujete od nás. Jaký typ eh, iniciativy je potřebný s ohledem na rozpočet, abychom zajistili, že to bude fungovat. Protože já věřím, že skutečně můžeme v této oblasti něco změnit a když eh, si řekneme, co je potřeba ještě dělat do budoucna, tak eh, zajistíme, aby iniciativa fungovala lépe. Domnívám se, že se jedná o dobrou iniciativu, která bude mít eh, implikace i pro jiné makroregiony. Takže opravdu rádi si vyslechneme, co se tam podařilo, ale stejně tak, co je ještě potřeba z naší strany, aby se zlepšila vaše práce to je, proč jsme se tady sešli a co si chceme vyslechnout. Děkuji. An. Děkuji ti, An. K prvnímu panelu o makroregionální strategii pro Balcké moře si dovolím dát nejprve slovo panu Jensu Nilsonovi. Ah, pardon, monsieur voilà, je tak... tout à l'heure. Si vous pouvez rapidement vous présenter. Kdybyste se mohl, prosím, pěkně rychle představit, my se těšíme na vaše vystoupení. Jo, já antar, att jag svenska, eller hur? Dost... Děkuji mnohokrát. Mohl tady hovořit švédsky, je tomu tak? Já bych vám eh, nejprve chtěl poděkovat za to, že jsem byl pozván na tuto akci. Já jsem starostou už nějakých 15 let a také jsem dlouholetým členem výboru regionu. My jsme v loňském roce projednávali baltskou strategii. No a následně doufám, že na, na podzim se snad stanu jedním z nových 18 eh, europoslanců. V posledních několika letech probíhala debata v rámci výboru regionů a bylo tam stanovisko týkající se podunajské strategie, která byla spuštěna letos na jaře. To je velmi důležitá věc ohledem na celkový přístup k makroregionům. No a v rámci výboru eh, regionů, mm, já bych vám rád teď stručně řekl, o čem jsme vlastně se bavili na výboru regionů. Takže v první řadě výbor regionů a regiony jako takové se domnívají, že eh, strategie pro Balcké moře je obecně velmi kladná. A obecně všechny makroregionální strategie jsou velmi pozitivní věcí, protože mohou zlepšit spolupráci v rámci daného regionu. My jsme teprve na samém počátku eh, spolupráce v rámci makroregionálního konceptu, takže ještě tady máme spoustu práce před sebou. Nicméně eh, byly, eh, v rámci výboru regionu byly určité obavy v souvislosti s tím, že se bude budovat nějaká nová institucionální úroveň, což si výbor regionu nepřeje. ale eh, jsou zde prostě určité obavy, že by mohlo dojít k vytváření nějaké nové, vý, nové úrovně a výbor regionu je jednoznačně proti tomu. Neměli bychom podceňovat význam externí dimenze. Jinými slovy řečeno, tady eh, členské státy a jejich úloha, respektive nečlenské státy, promiňte, to znamená Rusko, Norsko, jiné země, Toto vše by mohlo podpořit i vnější spolupráci. Komise bude muset koordinovat tuto práci. To není něco, co bychom měli nechat na členských státech. Ne, komise musí být úzce zapojena do koordinace takovéto strategie. To je velmi důležité. To je něco, co výbor regionů k tomu má velmi jasné stanovisko. Dále bylo řečeno, že je potřeba tady ponechat opravdu poměrně skromnou rozpočtovou položku, protože země musí také se podílet na té koordinaci. Takže když se podíváte na eh, stanovisko z jara, eh, tedy co se týče podunajské strategie, tak to bylo poměrně defenzivní. Spíš se tam opravdu hovořilo o nějakém technickém rozpočtu, který má komise k dispozici, aby provedla koordinační činnost. Zde tedy hovoříme opravdu o kladném přístupu k koordinaci, nicméně komise musí e, být zapojena. Takže ještě jednou opakuji, ten rozpočet je spíše technické povahy. Regiony ovšem nejsou zapojeny a to je problém. Máme tady nějaké regiony, které mohou mít hmatatelné projekty, za které jsou odpovědné. Ale skutečně jedná se o strategii pro členské státy a to nám dělá trošku starosti. Když se podíváte na akční plán, tak mohl být ještě posílen. a mohl by a měl by zapojit i regionální úroveň. Členské státy nejsou eh, sami od sebe ochotny do toho zapojit regiony, respektive neudělají to sami od sebe. Musí být zajištěny nějaké mechanismy, které zajistí zapojení regionu. podunajská strategie i pobalská strategie musí zapadnout do ostatních politických nástrojů, které už politik a nástrojů, které již existují v rámci EU. Zejména se musíme dívat směrem na politiku soudržnosti. Musíme vytvořit takový systém, v rámci něhož politika soudržnosti a pobaltská strategie a strategie pro makroregiony zapadnou, vzájemně se přirozeně propojí. Samozřejmě tady je přirozená angažovanost na straně regionů. Regiony jsou v partnerství se soukromým sektorem, se soukromými firmami. Takový typ spolupráce je pochopitelně přirozený, protože eh, je tady opravdu velká propojenost s tím soukromým sektorem a to je přirozené. Když se podíváte na členské státy, Oni mají velkou odpovědnost při přepracovávání legislativy týkající se koordinace administrativní práce. Nedávno švédský parlament rozhodl, že by mělo být možné, aby administrativní práci prováděla jiná země. To je určitě dobře. Ale zároveň, jak jsem řekl, jsou tady jisté nedostatky. protože je potřeba regiony zapojit ještě více. Byla tady nějaká eh, nebo jistá kritika regionů. Eh, komise podpořila projekt mezi dvěma regiony Švédska. A opět se tady hovořilo o takzvaném multilevel governance, tedy zpráva řízení na více úrovních. Závěrem bych rád řekl následující. Otázka, zda bychom měli mít další rozpočet pro pobaltskou strategii? Odpověď je ano i ne. Potřebujeme rozpočet na koordinaci, ale je lepší do toho zapojit regiony jako takové, protože tím bychom lépe podpořili eh, politiku soudržnosti, programy Interreg, regionální strukturální programy. Tím bychom to eh, zajistili lepší strategický rámec. V tuto chvíli regiony se snaží vytvářet vlastní rozvojovou strategii, aby lépe přispěli k programům EU 2020. Regiony tedy snad eh, to budou realizovat v rámci svých strategií. Ale bohužel problémy přetrvávají, jak jsem již řekla. Členské státy o to mají veliký zájem, nicméně nevíme přesně, jak ty regiony zapojit. Respektive víme, že je zapojit, ale nevíme přesně, jak na to. V Dubnu bylo vypracováno strate- stanovisko pro podunajskou strategii, nicméně teď tady musí být e, správné postupy pro vybírání projektů a pro použití správných finančních nástrojů. Co se stane, kdybychom změnili program Interact? Co se stane, když vezmeme eh, program pro regionální programy? Když bude mandatorní pro 20 projektů, aby byly, pro, měli vazbu na mm, strategii pro Balské moře. To by znamenalo, že regiony automaticky se budou muset zapojit do fáze plánování. Takže tím bychom regiony zapojili. jak jsem řekl, ten problém, který je velmi relevantní, je prostě ten, že regiony nejsou dostatečně zapojeny. Děkuji. Merci beaucoup, monsieur, c'était très clair. Děkuji. Ano, děkuji vám také za to, že jste eh, dodržel časový rámec a nyní má slovo pan Anders Lindholm. To, um... Děkuji mnohokrát. Já se pokusím schrnout aktuální situaci s ohledem na tuto strategii a také se pokusím říct, co jsme se naučili za ten poslední rok a půl a konečně nějaká doporučení, která se pokusím také navázat na tu diskusi v rámci druhého panelu. Nejprve hlavní úspěchy, které vidíme v rámci této strategie. Tak vidíme, že je tady celá řada nových projektů, které z té strategie přímo vznikají přímé reakci na eh, identifikované výzvy a náročné úkoly. Později to vezmu ještě podrobněji, ale teď bych chtěla jenom říci, že se objevuje celá řada nových projektů a nových iniciativ, které přímo jsou propojeny na tuto strategii, na cíle této strategie. Také vidíme, že se rozjel nový dynamický pohyb v oblasti těch iniciativ a projektů. Je tady nový stimul který dává tato strategie. Také jsme viděli, že sítě v rámci regionů se lépe rozvíjejí, rozvíjejí vzájemnou propojenost a fungují efektivněji. Také jsme zaznamenali pokrok, co se týče vytváření politik a zajištění toho, aby jednotlivé politické aspekty byly lépe propojeny. Také jsme zaznamenali pokrok v oblasti propojení různých zdrojů financování, také zapojení mezinárodních finančních institucí, Nordická, Severská investiční banka, Evropská investiční banka a jiné. Toto všechno uh, již tedy reálně probíhá. A jak řekl Jens, je to potřeba jenom ještě posílit a podpořit. Rovněž jsme zaznamenali úspěchy v zapojování nečlenských států, zejména Ruska. Probíhá průběžný dialog s Ruskou federací, jakým způsobem je lépe zapojit. Takže i tady vidíme určité pokroky. Dále, co se týče nových projektů, tak eh, zaznamenali jsme celou řadu nových projektů a aktérů, kteří ještě zatím nebyli zapojeni do povalské strategie a kteří teď eh, přejímají nové odpovědnosti. Například zahraniční komunita sehrává pozitivnější úlohu v rámci Baltské dohody Také tady vidíme první regionální plán pro reakci na změny klimatu, to se jmenuje Bolt Adapt. Takže tady vidíme projekt pro čisté loďařství. Cílem je snížit znečištění pocházející z plavidel v Baltském moři. Také tady vidíme inovační projekty, například Baltic Sea Start – kde se snažíme podpořit klastry v rámci regionu, tak abychom vytvořili větší prosperitu prostřednictvím předávání znalostí a zajištění zhlukování těch inovativních iniciativ. Také je tady lepší dopravní plánování. Dle mého názoru opravdu se tady objevuje celá řada nových projektů, které by měly pomoci splnit cíle definované v rámci této strategie. Zároveň ale vidíme, že ty iniciativy byly integrovány do strategie a opravdu už se to mnohem více rozjíždí. Dostá, těmto iniciativám se dostává větší politické uznání, jako například propojení energetických trhů, kdy cílem je propojit tři balské státy do evropského energetického trhu. Také vidíme stávající iniciativy spolupráce s přístavy, tak, aby přístavy byly schopny lépe přijímat mm, nebo aby mohly lépe spíš řešit ropné znečištění pocházející z plavidel a podobně celá řada dobrých příkladů projektů, které můžeme zdůraznit. Co se týče těch stávajících sítí, tak celá řada sítí už existuje. My jsme napočítali asi 50 různých sítí. A když zajistíme, aby tyto sítě lépe spolu spolupracovaly, tak tím zajistíme lepší synergii a určitě také zvýšíme efektivitu cílů. Zaznamenali jsme celou řadu nových iniciativ navázaných na tuto strategii, abych zmínil jich jenom několik. Máme tady nový rámec pro prostorové námořní plánování. Také je tady lepší vazba na Radu baltských států, CBSS a konferenci baltských států. Abychom lépe plánovali Mm, strategie v rámci moře. Také jsme viděli, že ministři Severské rady rovněž rozšířili svou síť, že to dřív zahrnovalo jenom skandinávské země, ale teď se snaží zapojit už i třeba Polsko a Německo. Například v oblasti dopravy. Rovněž jsme použili eh, struktury v rámci strategie, abychom vytvořili nové programy v oblasti inovace a výzkumu, třeba se zaměřením na životní prostředí mořských oblastí, jmenuje se to bonus, tak abychom mohli přinést nové atraktivní programy v oblasti výzkumu a inovací. Co se týče politického rozvoje a koherence, tak bych souhlasil s předchozími řečníky, že tady asi potřebujeme nejvíc pomoci. A asi potřebujeme asistenci parlamentu, aby nám v tom pomohl. Je to sice úspěšná věc, ale nemůže to být jenom o projektech, musí to být opravdu o jednotnosti politického přístupu. Je potřeba zajistit, že rybářská politika implementovaná jednotlivými členskými státy bude koherentní. Je potřeba zajistit, že specifické, specifická situace tohoto regionu bude zohledněna také při budoucím plánování dopravní politiky, společné zemědělské politiky a jiných politik. Takže i když jsme už v této oblasti zaznamenali určitý pokrok, tak myslím, že můžeme říci, že přesto tady máme stále největší úkoly, které nás čekají. Je potřeba totiž se přestat zaměřovat jenom na projekty, ale naopak skutečně na opravdovou politickou diskusi v oblasti Balckého moře. Potom další oblast, kde už realizujeme celou řadu iniciativ, ale možná nebyly tak dobré, je financování. My jsme se snažili a v některých případech jsme i uspěli v tom, že jsme pracovali se stávajícími programy a tak, aby ty nové projekty už brali v potaz tuto strategii, například Interreg, nadnárodní programy, tam bylo zaznamenány výrazné změny. Rovněž můžeme říci, že švédský regionální program také velmi pragmaticky zareagoval a stejně tak některé jiné členské státy které se už lépe zaměřují. Ale pořád to je ještě náročný úkol. Zajistit eh, koherentnější nakládání s tím stávajícími financemi. Souhlasím v tom, co říkal Jens Nielsen, je potřeba lépe se podívat na účelové vyčlenění prostředků a už, se, už samého začátku to prová, provázat eh, některé programy se strategií. To by mohl být dobrý krok vpřed. Co se týče spolupráce se nečlenskými státy, hlavně jsme se zaměřovali na Rusko. Máme průběžný dialog s ruským ministerstvem zahraničních věcí, jak by se mohli do strategie lépe zapojit. To vedlo k dohodě mezi komisí a Ruskou federací spustit 11 pilotních projektů. na tom se dohodla komise i Ruská federace, že tedy na začátku se bude realizovat 11 projektů a potom se to vyhodnotí a spustí se to v širším měřítku. Je určitě důležité, aby se postupovalo v souladu um, tím, aby to vyhovovalo i Rusku, aby to prostě nebylo, že EU do něčeho nutí Rusko, ale aby to bylo přínosné i pro ně. Takže tato, ty diskuse stále ještě probíhají. E, na podzim očekáváme větší jednání v Moskvě, kde to projednáme do větších detailů, jak e, budeme tedy realizovat těch 11 pilotních projektů. Dále po naučení. Co jsme si odnesli z těch prvních 18 měsíců? Já myslím, že největší, nejdůležitější věc, kterou jsme se naučili a co bych vám chtěla říci, je, že opravdu musíme to podpořit i politicky. Strategie nemůže být jenom nějakým administrativním nástrojem. Potřebujeme průběžný politický vstup, politické zapojení a politickou diskusi je důležité, aby strategie byla neustále mm, přeskoumávána, aby vždycky jsme se to snažili aktualizovat a dělat to, co je v danou chvíli relevantní. Já tedy doufám, že i nadále budeme mít dobrou spolupráci s parlamentem. Dále je potřeba zajistit lepší zapojení, a to se týká mnoha úrovní, ale myslím, že asi nejdůležitější zapojení do budoucna potřebujeme ze strany odvětvových ministerstev, tedy ministerstvo životního prostředí, obrany, dopravy a podobně tedy ministerstev členských státech. Právě ta ministerstva potřebují ještě tu strategii lépe začlenit do své každodenní práce. Protože jenom jestliže, pokud budou cíle strategie lépe zapojeny do běžné práce, tak jedině tak dosáhneme úspěchu. Musíme rovněž přesněji říci, co chceme udělat, čeho chceme dosáhnout. Musíme mít jasnější cíle a také provádět vyhodnocování, abychom jasně věděli, co se nám daří plnit a jak. Musíme zlepšit komunikaci, musíme zlepšit meziodvětvovou spolupráci, musíme zajistit, že každý sektor ví o tom, co se děje v jiném sektoru. Jak už bylo zmíněno, potřebujeme politický rozvoj, vytváření platformy pro politickou diskusi na pobaltské úrovni. Konečně také lepší propojení financování, technická pomoc. A jak už jsem zmínil, musíme zajistit, že budeme mít skutečně zprávu a řízení na více úrovni, více úrovňovou zprávu. To je nezbytné proto, abychom zajistili, že strategie bude fungovat nejenom na úrovni nějakých vlajkových strategií, ale že se to promítne v konkrétních politických diskusích. Máme také určité horizontální kroky. Je, to, je potřeba, aby toto všichni měli na paměti. Závěrem bych chtěl říci následující. Několik doporučení. Spustili jsme několik pracovních skupin, které již teď pracují na tom, co jsme se naučili, abychom nějakým způsobem to vstřebali a odpíchli se od toho, abychom stanovili lepší cíle, lepší ukazatele, abychom měli hodnotící systémy. Teď jsme vytvořili pracovní skupinu, která by měla zajistit lepší zapojení jednotlivých zainteresovaných subjektů. Těšíme se pochopitelně na nové programovací období na to, jakým způsobem bude strategie propojena s jednotlivými finančními nástroji, aby to všechno bylo koherentnější. Dámy a pánové, to je z mé strany vše, snad jsem nepřekročil časový limit. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám mnohokrát to bylo nesmírně zajímavé a obsahovalo vaše expoze řadu konkrétních věcí. A nyní předávám slovo paní Karsten Šimik, která pohovoří o naší strategii se sousedy. Děkuji vám, pane předsedo. Dovolte mi, abych se krátce představil. Jsem Karsten Šimik, eh, pracuji pro nadaci Wissenschaft und Politik, věda a politika. Je to německý eh, Institut pro obecné bezpečnostní záležitosti. Jsme nezávislý institut, naším úkolem je eh, poskytovat poradenství německému parlamentu a německé vládě. Byl jsem požádán, abych se vyjádřil k externí dimenzi eh, pobalské strategie a řekl také něco k interní dimenzi, ke koordinaci evropských politik v této oblasti. A dovolte mi, abych začal právě tímto tématem. Vymezený čas neumožňuje eh, hovořit o mnoha detailech eh, o, v rámci implementace pobaltské strategie. Mám-li to schrnout jednou větou, tak bych to řekl takto. Vidíme zde určitou typickou Evropu. Jde to velmi pomalu kupředu, není to nic moc zvláštního, ale nějak tím způsobem to funguje a nějakým způsobem zde zažíváme díky této strategii pokrok v daném regionu. Věci se pomalu dávají do pohybu. Makroregionální koncepce zůstává velice slibnou. Je to velice zajímavý a slibný přístup. Tento přístup je v souladu s eh, agendou problémů daného regionu. Eh, bylo to celé rozsáhle propracováno, byly diagnostikovány problémy, je zde zaměření na nejrůznější oblasti politiky a to vše je v pořádku. Otázka je zde, zda se podaří dlouhodobá implementace. Tři ne zaznívající k novým legislativním aktům Evropské unie, rozpočtovým položkám a evropským institucím zazněla v regionu často, ale nakonec eh, byla vyvrácena. Takže to je ten rámec, v němž se pohybujeme a také to finanční ne novým eh, rozpočtovým linkám na účely této strategie je přijatelné v případě, pokud to bude znamenat, že nebude méně peněz pro budoucí financování strategie. Ukázalo se, že je výhodné toto. Obalské regiony spolupracující v rámci programu Interreg, tak se víceméně identicky překrývají s pobalským makroregionem a tak by to mělo zůstat i v budoucnu. Výzvy v podunajské oblasti jsou zde mnohem větší, protože tento makroregion dělí dvě různé transnacionální korporační oblasti, takže ty podporované, eh, dotované oblasti se nepřekrývají s evropskými makroregiony. Ale právě výhodou pobaltské oblasti je to, že tam je to jednotná oblast. Strategie má i určité slabiny, zmíním dvě z nich. Zatím e, ve strategii pracuje příliš málo soukromých subjektů, soukromých podniků, které by se zapojovaly do projektu a podílely se na splňování e, strategických cílů. A za druhé, strategie také nedostatečně zasahuje do občanské společnosti jako takové. Jsme svědky toho, že v rámci strategie dochází zvláště k mezistátní spolupráci na vládní úrovni z části eh, doplněné regionální úrovni, nicméně eh, ta občanská společnost tam ještě chybí. Když se podíváme na budoucí financování, tak zde nemohu předlistřit nějaký revoluční návrh nebo žádost po větším financování. Podporuji myšlenku takzvaného earmarkingu. To znamená, že zde panuje možnost explicitně uvést u stávajících rozpočtových položek, že mohou být přímo použité pro makroregionální účely. Já bych byl spíše proto, a chtěl bych pohovořit o tom problému, že my nakonec vlastně ani nevíme, kolik peněz EU vydává pro makroregiony. Máme k tomu pouze takové globální údaje, celková čísla vycházející z politiky strukturálně, z politiky soudržnosti. Ale kolik peněz konkrétně jde do projektu strategie, a v souvislosti se strategickými opatření realizace strategických cílů nevíme. My bychom nepotřebovali novou eh, rozpočtovou položku, ale my bychom potřebovali takový virtuální technický rozpočet. A v tomto rozpočtu by bylo uvedené, jaké prostředky skutečně tedy tečou do oblasti práce v makroregionu po Baltí kolik z nich bylo vydáno. A to proto, protože v budoucnu to bude komplikované, abychom skutečně eh, mohli eh, veřejně dosledovatelně ukázat výsledek a úspěch této strategie, když nebudeme znát tu relaci, kolik peněz bylo vloženo a jaké z toho byly výstupy. Takže je důležité dodatečně vytvořit tuto transparenci, protože z toho eh, standardního administrativního postupu zatím nevyplývá. A nyní mi dovolte něco říct k externí dimenzi. Na úvod bych předeslal, že Evropská pobaltská strategie, obecně makroregionální strategie, byla koncipována jako interní evropská strategie. A v případě pobaltí zde je třeba doplnit, že externí rozměr, který zde tato strategie má, znamená určitý strukturní prvek daného eh, regionu, s pobaltím sou, eh, sousedí také Rusko. Je to integrální součást této oblasti. Rusko tam nezmizí a musíme s tím trvale počítat. Tolik tedy na úvod. A Rusko je jádrem externí dimenze pobaltské strategie, nicméně externí dimenze se neomezuje na Rusko. De facto zde máme Eh, ten eh, externí směr orientovaný na východ a na sever. Směr na východ. Tam eh, explicitně hovoříme nejenom o Rusku, ale i o Bělorusku. Mohli bychom tam zahrnout teoreticky i Ukrajinu, protože je součástí povodí po Balského moře. A ta severní dimenze, tam jsme explicitně hovořili o Norsku, ale také o Islandu. Sice neleží geograficky blízko, nicméně se tradičně podílí na eh, kooperaci pobaltského, v oblasti Pobalského moře, je členem eh, Rady pro Baltské moře, takže to je ta druhá eh, externí dimenze Pobalské strategie. Chci tím vyjádřit toto. Externí dimenze je variabilní a je flexibilní. Variabilita v eh, určení hranic regionu je specifická výhoda makroregionálního kontextu. Podle dané politiky, podle dané výzvy můžeme potom pracovat s různými zeměmi, eh, s různými hranicemi daného prostoru. Tato variabilita bude zachována i do budoucna. Proto zde mohu říci pouze obecné doporučení. I financování externí dimenze po baltské oblasti by tato skutečnost měla reflektovat znamená, že i toto financování by mělo být variabilní, nemělo by a priori vylučovat určité země, které se možná na strategii podílejí jenom v některých dílčích oblastech. Eh, dovolte mi teď něco říci k Rusku. Povalská strategie původně usilovala o to, aby externí dimenze, tedy spolupráce s Ruskem, byla založena na principech severní dimenze. Když se strategie vypracovávala, tak se postupně ukazovalo, že tento přístup nelze udržet, protože prostě neodpovídá realitě spolupráce eh, po Baltí a Ruska. Rusko se podílí na všech úrovních pobaltské kooperace. De facto je Rusko zapojeno do všech pilířů, do všech tematických oblastí této strategie. Přímo nebo nepřímo se Rusko podílí asi na čtvrtině hlavních iniciativ tohoto akčního plánu. Severní dimenze tady je sice ten hlavní rámec, ale nestala se jediným rámcem a v budoucnu to asi těžko bude možné změnit. Již jsme slyšeli, že s Ruskem panuje politický dialog. ve spolupráci s Ruskem jsme za rok a půl implementace této strategie zaznamenali minimální pokrok. Nestalo se téměř nic. Neoznačoval bych to jako neúspěch, ale chtěl bych potrhnout to, že se neopakovala jedna chyba, které jsme se dopustili koncem 90. let při vytváření severní dimenze a sice, že Rusko bylo konfrontováno s hotovým programem, který může buď kompletně přijmout, anebo kompletně odmítnout. Toho jsme se vyvarovali v pobalské strategii a to bylo dobře. Proto bych byl také proto, aby ten komplikovaný politický dialog, o kterém hovořil můj předřečník, dostal i nadále čas a na základě příkladu partnerství severní dimenze dojednat konkrétní projekty, i když to bude žádat svůj čas, i když to bude probíhat skromně. Je to skutečně jediná možná schůdná cesta, kterou zde v souvislosti s Ruskem vidím. Děkuji vám za pozornost. Děkuji mnohokrát a nyní poprosím o slovo pana Ole Norbaka, který pohovoří o financování. Zapri. Prosím pěkně. Mr. President, honorable members of the European Parliament, ladies and gentlemen, thank you. Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, děkuji vám, že jste mě sem pozvali. Budu se snažit hovořit stručně a dodržet vymezený čas. Zpráva komise o realizaci strategie je dobrou analýzou současné situace. Ale domnívám se, že výsledky vyplývající ze zprávy jsou příliš optimistické. Možná proto, že ti lidé, kteří jsou, píšou zprávy, jsou placeni proto, aby byli optimističtí. Ale když byste navštívili určité semináře a tak dále, tak možná by ty výsledky vypadaly trošku jinak. Nicméně chápu to, protože se jedná do jisté míry o pilotní projekt v rámci evropské spolupráce a tudíž je potřeba pochopit, že ještě potřebujeme určitý čas, než jasně uvidíme výsledky, které to přináší. Podle mě, ale je tady hlavní problém nedostatek, ne, chybí nám tady jeden jediný vlastník celé strategie. Chybí nám tady společná politika pro provádění strategie. S tím souhlasím, to určitě potřebujeme. A zároveň potřebujeme lepší, lepší koordinaci při provádění projektu. Eh, můj hlavní úkol je hovořit o finanční podpoře, ale nemůžu eh, hovořit jenom o tom, protože financování z velké míry souvisí s jinými problémy. Nejprve bych chtěla říci, že tady existuje širší eh, finanční podpora ze strany EU. Nikdo nemá k dispozici příliš mnoho peněz, takže samozřejmě každý dokáže využít více peněz. Ale jestliže eh, dokážeme využít prostředky nabízené EU efektivně, tak v takovém případě úspěch bude mnohem větší. Já si myslím, že ale je tady potřeba financování hlavně pro ty externí aktivity, to znamená spolupráce s nečlenskými státy. Evropská investiční banka a Nordická investiční banka jsou aktivně zapojeny, hlavně v tom smyslu, že nabízejí půjčky. Ale nevím, zda jsou členské státy dostatečně připraveny ty eh, půjčky přijímat. Potom je tady celá řada soukromých nadací, jako třeba jadace Nurminem nebo Karlsnova nadace ve Švédsku nebo Vyklefova nadace na Alanském ostrově. Všechny tyto subjekty poskytují přiměřenou finanční částku, zejména na projekty v oblasti životního prostředí. Potom jsou tady ještě i jiné subjekty, které jsou připraveny nabídnout finanční prostředky. Potom tady máte obce, regionální uskupení, obchodní komory, odborové svazy. Všechny tyto subjekty využívají určité omezené prostředky pro financování projektů. Dále bych chtěla říci, že podle mě problém e, financování strategie vidím hlavně na národní úrovni. Krize ekonomiky měla veliký dopad na implementaci. O tom není pochyb. Ovšem je tady ještě jiný velký problém. A to sice národní priority jsou jiné než priority strategie EU, což má přímý dopad na závazky jednotlivých zemí, co se týče plnění strategie. Vypadá to tak, že voliči v některých zemích jsou příliš soustředěni na zdravotní systém, silniční strukturu a podobně a ne, to, nezajímá je tolik životní prostředí Balckého moře, aby zmínil jenom jednu z více věcí. No a navíc voliče hlavně zajímá jejich konkrétní země, ne už region po Baltí jako takový. To je jedna z velikých výzev, kterou musíme nějakým způsobem řešit. Tady ta uh, lep, to lepší provádění mm, na takové té takové to povědomí nějakého celoevropského projektu, nějakého mezinárodního projektu. To by, když se toto zlepší, tak se zlepší jistě i ta míra financování z jednotlivých zemí. A omezené nebo často úplně chybějící financování ze strany vlád často představuje velkou překážku pro provádění projektů jenomže to jenom odráží omezenou nebo úplně nedostatečnou politickou vůli, politickou angažovanost pro tento projekt a pro tento program. Samozřejmě je snadné pochopit, proč tomu tak je, ale jestliže Evropská unie nebo členské státy chtějí vidět výsledky, musí zajistit lepší provádění strategie na eh, lepší začlenění do národních strategií. A závěrem mi dovolte říci následující. Souhlasím s doporučeními eh, ve zprávě v komise, zejména bych ale chtěl zdůraznit potřebu podrobného vyhodnocení na konci stávajícího finančního rámce. A bylo by lepší, abychom to měli co nejdříve, ještě předtím, než se připraví nový víceletý finanční rámec. Musíme vyhodnotit výsledky, vyhodnotit pracovní metody, si, co přináší výsledky a co ne. Za druhé, nástroj společné implementace vytvořený komisí, Evropskou investiční bankou a Severskou investiční bankou, zejména co se týče financování strategie. To je něco, co zmiňuje dokument komise, ovšem mm, zmiňuje se to tam jenom jako jedna z možností. A já myslím, že to je potřeba konkrétně rozpracovat. Potom eh, větší politické nasazení všech zapojených zemí, to se snadno řekne, hůř se to udělá. A tím se vracím k tomu, co už jsem řekl. Lepší koordinace národních strategií a EU e strategie. Potom jeden hlavní vlastník té strategie. Je tady v tom Balckém regionu je celá řada různých organizací, které působí na různých úrovních, místní, regionální, mezinárodní organizace a podobně. Ovšem, co my potřebujeme, je koordinovaný postup. A vzhledem k tomu, že se jedná o pilotní projekt, budou zřejmě následovat i jiné projekty tohoto typu. Takže bylo by dobře, aby tento projekt přinesl nějaké konkrétní výsledky. No a konečně je potřeba mít jasný časový rámec s jasnými lhůtami pro všechny projekty. V současné době vidíme, že ta spolupráce je do velké míry dobrovolná, není to nic povinného, závazného, takže největší vliv někdy má země, která je zapojena nejméně. To není dobrá situace. Proto je potřeba mít jasně stanovený rámec pro projekty a jasné lhůty. To vlastně přinese i konkrétní odpovědnost v naší práci. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát. To bylo nesmírně zajímavé. Chtěl bych poblahopřát všem členům panelu, protože jejich projevy byly nesmírně kompletní, dali nám, poskytli nám mm, obširné panorama v této otázce. A teď pan Kozlovský se chtěl přihlásit o slovo. Děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych nejprve vyjádřil mé uspokojení eh, nad iniciativou Evropského parlamentu eh, s tím poskytnout 2,5 milionu z rozpočtu na podporu této strategie Baltického moře. Zůstávám v kontaktu s komisí i s příjemci a mohu vám říci, že skutečně mm, je výborné, že budeme moci využít tyto prostředky a bude dobré také pořádat každoroční fóra. Máme také možnost plánovat naše opatření a Eh, z toho vyplynul roční rozpočet. Hovoříme o makroregionální strategii. Je třeba si uvědomit, že efektivní účinné mechanismy jako například komunikace, tvoří, jsou, se nacházejí teprve v první fázi vypracovávání. Je třeba, abychom postupovali flexibilně a jednoduše, abychom skutečně co nejlépe mohli uvolněné prostředky použít. Evropský parlament by měl podpořit iniciativy pro zjednodušení postupu, jak využívat prostředky z tohoto fondu. Samozřejmě každé euro by mělo být vysledovatelné, vše by mělo být eh, vysledovatelné, efektivní, účinné a měli bychom tady mít skutečně účelně vynaložené prostředky. Pěvili se nějaká chyba, a nebudeme-li eh, v souladu se strategií, tyto chyby umožní zdokonalit naší regionální strategie, protože z chyb se člověk učí, je třeba a na to také poukázal pan Ole Norbak. Je tady jedna věc, která je nedostačující a není v souladu se strategií Evropa 2020 a bylo by dobré, kdyby se tato chyba ještě mohla odstranit. Souhlasím s regionálním, eh, s výborem regionu, se hospodářským a sociálním evropským výborem, s komisí je s tímto výborem, co se týče nezbytnosti dalšího rozvoje strategii v Pobaltí, což je zejména důležité pro další generaci projektů, ku příkladu propojení této strategii s bílou knihou o rozvoji dopravy. Nebo ku příkladu síť propojování přístavů u Balckého moře, které tvoří součástí této strategie. Dalším příkladem zlepšení přístupnosti, zlepšení dopravní struktury, aby nové členské státy u Balckého moře mohly rozvíjet multimodulovou dopravu. Je to tedy celá řada projektů umožňujících lepší dostupnost. Co se týče víceletého finančního rámce, rád bych řekl, že no, tento nový nástroj by měl také zlepšit komunikaci a spojení kolem Balckého moře a myslím si, že nejdůležitější je skutečně dobrou koordinaci, která by nám umožnila dosažení našich cílů. Děkuji mnohokrát. Ani jen sem, prosím. Well, thank you. Um... Děkuji. Já bych také chtěla poděkovat za velmi jasné prezentace. Je tady celá řada problémů, ale několik vyčnívá. To je jednak otázka regionů, tedy to, že se zdá, že regiony nejsou dostatečně zapojeny a já si říkám, zda máte nějaké nápady, co by se dalo udělat, aby byly regiony zapojeny lépe. Měli bychom tady eh, více na to upozorňovat naše regiony, nebo je to spíš, je spíše problém koncipování programů? Dále, eh, co se týče vnější dimenze, konkrétně Ruska, vzpomínám si, že jsem byla na konferenci v Gdaňsku, kde bylo jednání organizace združující přístavy, přístavy Černého moře a Mohli byste se říct, o čem se budou tam bavit. A věřte tomu, bavili se hlavně o Rusku. Celá řada aspektů černého, v souvislosti s Černým mořem právě je tam také velice relevantní. Když se podíváte na oblast eh, San Petersburgu, eh, jsou velmi entuziastičtí, ale zároveň neustále musí to směřovat všechno do Moskvy. Takže já jsem si říkala, jak propojit ten entuziasmus eh, v regionech a jak zajistit, že se to promítne až do Moskvy, až eh, u ruských centrálních orgánů, aby oni pochopili, jaký to může mít přístup, přínos. A pan premiér Ruska má také vazby přímo v Petrohradě, ale Mm, takže možná byste si řekli, že to bude jednoduché, ale věřte mi, není. Potom otázka takzvaného toho jednoho vlastníka. Já myslím, že zejména když si uvědomíme, že se jedná o pilotní projekt, který bude důležitý pro ostatní makroregiony, tak eh, a zároveň slyším, že říkáte, že by komise měla dostat eh, tu možnost vyjádřit silněji svůj hlas. Tak nevím, jestli potřebujete nějaké koordinátory, jako v případě třeba transevropských sítí, kde potřebujete nějaké politiky nebo jiné lidi, kteří budou schopni jasně se vyjadřovat a budou prostě lidé s konkrétní tváří. Tak já nevím, ptám se, potřebujete někoho takového? To máte na mysli, když hovoříte o jednom vlastníkovi této strategie? Děkuji mnohokrát, Helga Trupl. Děkuji, pane předsedo. Já bych se ráda vrátila k doporučením. Myslím, že je velmi snadné je sdílet, ale eh, ráda bych se dozvěděla více o provádění těch dobrých doporučení. Třeba vy řeknete, že je tady nedostatek eh, koherence, nedostatek jasných odpovědností, jak to dělat. Tak já nevím, můžete nám k tomu říct ještě něco víc nebo dát tam nějakou politickou radu, jak ten cíl naplnit? Potom tady hovoříte o tom jednom vlastníkovi strategie. Zase, jak to udělat? Kdo by měl být tím subjektem? Kdo by měl být tím jedním vlastníkem? A nebo by to měl být zhluk závazků několika subjektů? Mohl byste tady toto také rozvinout? A teď přejdu do Němček. Chtěla bych se obrátit na pana Šimika, protože vy jste zmiňoval i Bělorusko jako součást strategie a všichni nyní víme, že Lukašenkův režim se chová více než eh, hrozně. Jak eh, reflektujete tu dramatickou situaci lidských práv v kontextu společné strategie? Děkuji. Děkuji, takže nejprve požádám o slovo kdo se tady přihlásil, to byla paní Brandner, pak pan Konbendit a pan, pan Tanant. The last is true. Ano, a jsem to já. Je to pravda. Děkuji, pane předsedo, a děkuji všem účastníkům tohoto panelu. Já mám tři poznámky. Respektive dvě jsou spíš otázky a třetí je poznámka bez otazníku na konci. Nejprve Chtěl bych vyjasnit jednu věc pro tuto sněmovnu. Obvykle se klade ta zásluha za vytvoření pobaltské strategie panu Alexandru Stubovi a bývalému estonskému ministrovi zahraničních věcí, což ale není pravda, protože já tady mám dokument už z roku 1991, kde eh, odbor, kde ministerstvo v Helsinkách, které tehdy eh, měli zelení, tak je to prostě dokument, který vypracovala skupina lidí z eh, baltských zemí a pan Štup a jeho kolega následně už pracovali s tímto dokumentem. Takže opravdu to už byli tito lidé, kteří předběhli dobu. Tak to je jenom jedna věc pro vaše informaci. Za druhé, Eh, když tady mluvíme o jednom vlastníkovi strategie, já jsem loni na podzim měl tu čest a tu příležitost účastnit se slyšení o baltské strategie zde v parlamentu. Měli jsme tady tři různé odbory z komise, tři generální ředitelství. A nikdo během nějakých šesti hodin rozpravy nezmínil, že mluvíme o penězích. Takže v zásadě se eh, tady mluvilo o financování ze strany Severské investiční banky a takto. Hovořil se o tom, že by to neměly financovat členské státy, ale Evropa. A já se na to ještě vzpomínám i teď, že jedno generální ředitelství tehdy argumentovalo v tom smyslu, že baltská strategie představuje nástroj, druhý řekl, že to je deštník, něco zastřešujícího, a třetí řekl, že to je platforma. Dle mého názoru platforma je budova, která čeká která čeká na to, že ji rozjede nějaký vlak, ale zároveň potřebuje i deštník, který by ji zastřešil. Jenomže teď je potřeba si uvědomit, že potřebujeme peníze pro programy, které sice mohou mít různé názvy, ale zároveň mají stejný cíl. Je tedy potřeba se snažit přijít na to, jak združit, jak propojit jednotlivé zdroje. A konečně má třetí poznámka. A už to tady zmínil Ole Norbeck. Důležitá věc u baltské strategie je ta, že je tady celá řada členů a vy jste řekl, že ani jedna vláda nepřispěla co peny, ale ani euro. A že všichni čekají, že Evropská unie dá peníze, když my něco uděláme. A to je něco, co my jako europoslanci snad můžeme změnit. Nevím, jestli to je snadné nebo ne, ale minimálně se můžeme tomu problému věnovat. A já teď sice mluvím o Estonsku, o Finsku, ale musíme si uvědomit následující. Máme 40 měst a z těch 40 měst jenom jedno dokázalo napsat eh, nějaký konkrétní návrh, jaká by mohla být substance, co by mohli oni dělat v rámci baltské strategie. Ostatních 39 měst pořád říkali jenom čekáme na peníze od Evropské komise. A to je podle mě špatný přístup. Děkuji. Merci de ce témoignage particulièrement intéressant. Ano, to bylo velice zajímavé svědectví. Eh, tak, herr ordförande, já kan vara väldigt kort, men jag skulle vilja Eh, děkuji, pane předsedo. Dovolte, eh, abychom se dověděli také něco, co si myslí členové rozpočtového výboru. A protože my jsme tady hovořili o eventuální položce v rozpočtové pro baltskou strategii. A přitom se nejedná o vnější dimenzi. Měli jsme tady dimenzi o jiných prostředcích pro vytvoření makroekonomické oblasti. Čili nejedná se o externí rozměr, ale o nějakou administrativní pomoc, která by pomohla politickým prioritám, které nemohou být financovány ze strukturálních fondů čili najít, eh, máme vůbec co dočinění s nesmírně obtížným způsobem financování, s komplikovanou strukturou a celá řada lidí se domnívalo, že je zapotřebí určité globální strategie, ale to není možné rozpočtovat takzvaně. Čili k této strategii se připojí ještě extrémní dimenze a to je samozřejmě zase jiná položka evropského rozpočtu. Já jsem měl příležitost diskutovat s odborníky v oblasti výzkumu a vývoje kolem Balckého moře a bylo mi řečeno, že koordinace není subvencována. Máme konkrétní projekty, máme prostředky, můžeme rozvíjet politickou koordinaci, ale je daleko je horší, těžší dostat se k možnosti závazku. Každopádně máme zapotřebí vytvořit tady jasnost, čili otázka je potřebí vytvořit nějakou, nebo vytvořila Dunaj nějaký, nějaký precedens, nevím. Jistě uvidíme ještě, co z toho vyplyne. Děkuji vám mnohokrát. Eh, Všechny otázky jsou nesmírně důležité, ale my máme nesmírně málo času, protože nás čeká ještě druhý panel a řečníci druhého panelu musí potom také ještě stihnout letadlo takže bych poprosil členy prvního panelu o velice stručné a přesné odpovědi a eventuálně další eh, odpovědi, další upřesnění mohou udělat písemnou formou. Prosím, pěkně máte slovo. Děkuji. Já zareaguji na otázku týkající se podpory vybudování struktury. Dnes pro ní nejsou k dispozici žádné prostředky. Letos jsme dostali 2,5 milionů eur od Evropského parlamentu a ty se nyní používají pro podporu koordinátorů, kteří eh, mohou potom zastávat eh, takovou eh, politickou pozici, a vést politické diskuse a učinit první hlubší kroky v daných projektech. A tyto peníze byly skutečně nezbytné pro to, abychom by bylo možné pokračovat, pokračovat v dané práci, takže kdyby to bylo ve stejném rozsahu, bylo by to vítané. Děkuji.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 prostředky, prostředky pro iniciování, zahájení projektu, ale jde to velmi pomalu, ale nyní přejdu do angličtiny. Víme, že historiko, historici píšou o historii, ale politici dělají historii a dělají historii pro budoucnost. Já sám jako politik jsem se do jisté míry také podílel na historii, jenomže není to někdy úplně produktivní věc, když máte politickou debatu o budoucna, do budoucnosti. To je to, co je důležité. Já jsem neřekl, že vlády nejse neúčastní projektů. To ne, to jsem neřekl. Ale chtěl bych zdůraznit, že je, jsou veliké rozdíly mezi jednotlivými zeměmi. Do jaké míry chtějí být zapojeny, či zda chtějí být vůbec zapojeny do některých projektů. A tady tato nerovnováha mezi činnostmi představuje překážku při e, provádění. Za prvé řadě, za prvé EU strategie musí být lépe implementována do národních strategií. To je velmi důležité. E, a je důležité, aby i parlament k tomu přispěl, aby se obracel na komisi, aby se obracel na členské státy zapojené do tohoto procesu. To je velmi potřebné. Potom, no, respektive mám pocit, že už jsem na tři dotazy, na všechno tady zodpověděl. Děkuji vám a nyní pan Nilsson, prosím. Tak, eh, när det gäller eh, budgetfrågan så håller jag med Děkuji. Ano, otázka eh, rozpočtu. Zde souhlasím s tím, že potřebujeme technický rozpočet tak, aby výbor mohl plnit koordinující roli. A co se týče vlastních projektů, tam je třeba, aby více investovaly členské země ve spolupráci se svými regiony a aby se aktivovaly regiony, tak je důležité sdílet veškeré pozitivní zkušenosti z politiky soudržnosti, podívat se na to, jak můžeme zrealizovat strategii Evropa 2020. Pokud eh, pobaltská strategie bude uvažovat podobným způsobem, tak by to bylo dobré, protože takový nástroj potřebujeme, abychom zaktivovali regiony. Děkuji mnohokrát, jenom slovíčko, nebo osobní či provizorní závěr z tohoto zajímavého panelu, zejména k otázce toho vlastníka, pilotního jediného vlastníka. Uvědomujeme si, že na základě těchto nových politických iniciativ parlament a komise mohou zapálit oheň. Máš kolega Tarant tady připomněl dvě osobnosti, eh, jak Finn a Estonec hráli na začátku klíčovou roli. Lokální orgány, regionální orgány mohou též zapálit ten oheň. A jakmile se oheň zapálí, to je alespoň můj osobní pocit, tak je zapotřebí, aby tady existoval jeden líder. Možná, že owner jako vlastník není zrovna správné slovo, prostě líder, někdo, kdo se bude cítit odpovědný. To je to, co američané se stále ptají. Ho is in charge? Kdo je dnes odpovědný za strategii, strategii Balckého moře? Nikdo. Takže je zapotřebí mít lídera, a je zapotřebí, aby rozhodnutí, ke kterým dojde na komunitární úrovni, byly aplikovány jednotlivými členskými státy a samozřejmě regiony a těmi, kdož zapálili ten oheň. Čili to je evropská politika ve všech oblastech. A co se týče Balckého moře, ti, kteří nemají tu příležitost žít kolem Balckého moře a nemou osobní zkušenost s touto oblastí, mají veliký zájem o problematiku a o úsilí, které již bylo rozvinuto a jak na to poukázala celá řada řečníků. To, co se děje totiž tam, bude-li to úspěchem, mohlo by se to aplikovat i jinde v Evropě, buď na jiné evropské hranici, samozřejmě za spolupráce se sousedními státy Evropské unie a dokonce přímo v srdci Evropské unie. A to nás přivádí k druhému panelu, vy jste si přál ještě něco říci? Chtěl jste něco dodat? Promiňte, takže prosím. Ano, jenom velmi stručnou poznámku. Já nejsem schopen říct, jak by to mělo být organizováno, jak, jak by měl být koncipován ten owner, ten vlastník nebo lídr. To je v podstatě asi jedno a to samé. Nevím jak by to mělo být eh, koncipováno, ale mm, obecně si myslím, že tím vlastníkem, tím lídrem by mělo být právě EU. protože EU je jediná organizace, která je dostatečně silná, aby se ujala toho leadershipu, toho vedení tohoto procesu. Děkuji mnohokrát a teď můžeme přejít k druhému panelu, kde se jedná o specifický příspěvek specifického sektoru společné politiky. Nejprve si dovolím dát slovo paní Monice Stankevič, která pohovoří o životním prostředí a oblasti námořní. Děkuji, děkuji mnohokrát, že mám možnost zde dnes vystoupit. Strategie pro pobaltský eh, region a environmentální pilíř byla koncipována s cílem zajistit eh, plný ekonomický eh, potenciál. V současné době víme, že zdraví ekosystému celého Balckého moře je narušeno je tam eh, velkým problémem, je celá řada environmentálních problémů, jednak etrofikace, která je způsobená působením eh, dusíku, eh, odpadní vody komunální odpad, lodě a další zdroje znečištění pocházející z nebezpečných substancí a podobně. Narušený, narušená situace Pobaltského moře je důsledkem intenzivní i lidské činnosti. Okay. Ano, děkuji. Tak teď nevím, kde bych měla začít, ale pokusím se schrnout to, co jsem řekla, že ekosystém Pobaltského moře je narušen, máme tady čtyři hlavní environmentální problémy, eutrofikace, nebezpečné látky, pokles biodiverzity a negativní dopady loďařství. Tento, tato narušená situace je důsledkem intenzivních lidských činností, které vyvíjejí tlak na všechny mořské oblasti regionu a které také souvisejí se specifickou charakteristikou regionu. Třeba, že je tady známky obnovy díky mnoha akcím a opatřením, které realizují společně pobřežní státy, tak potřebujeme i dále nadále zesílené a prů, souběžné úsilí. Více než 30 let mezinárodní, mezivládní komise eh, pro ochranu Balského moře a Helcom sloužila jako fórum pro devět pobřežních zemí, osm členů EU a Ruskou federaci. Nejnovější program těchto opatření, konkrétně akční plán pro Balcké moře, by přijat ministry pro životní prostředí v roce 2007. Akční plán pro Balcké moře je jedinečný v tom smyslu, že představuje první pokus v rámci regionu implementovat e, přístup v rámci ekosystému pro řízení lidských aktivit. To znamená stanovit, kolik znečištění je schopno moře a absorbovat a zajistit dobrou životní situaci, dobré v oblasti životního prostředí. Byly vytvořeny konkrétní akce, jak zajistit zdravé Balcké moře do roku 2021. A tady nám již na scénu vstupuje strategie pro Balcké moře. Strategie, respektive její environmentální pilíř, eh, začlenuje cíle a přístupy v rámci akčního plánu HELCOM a také dává další politický stimul. Strategie se zapojením širších eh, zainteresovaných subjektů eh, se snaží o posílnou koordinaci mezi zeměmi a mezi jednotlivými regionálními organizacemi, přičemž potřebujeme skutečné propojení jednotlivých politik, abychom, které všechny se dotýkají mořského životního prostředí. HELCOM, akční plán HELCOM tedy může představovat rukavici na tuto ruku. Je to něco, o čem rozhodují země Balckého moře, přičemž Helkom představuje koordinovanou platformu pro regionální provádění směrnice. Směrnice představuje environmentální pilíř integrované politiky EU v oblasti moří. Jedná se o zastřešující politický nástroj, který posiluje synergie, zajišťuje efektivnější využívání zdrojů a zajišťuje také, že environmentální priority odsouhlasené státy jsou dodržovány. Klíčovým prvkem provádění akčního plánu HELCOM a tedy prováděním environmentálního pilíře jsou národní implementační programy. Všech devět balských zemí vytvořilo a předložilo takové národní programy a nyní se soustředíme na jejich realizaci. Třeba, že může být ještě příliš brzy pro vyhodnocování úspěchu provádění akčního plánu a strategie jako takové, tak bych ráda zmínila několik probíhajících aktivit v rámci různých finančních rámců. Jeden z hlavních projektů v rámci Helkomu je tzv. projekt Baltazar s celkovým cílem podpořit ochranu Baltského moře před úniky nebezpečného odpadu a mm, zemědělských hnojiv v oblasti Petrohradu, Leningrad oblast a Kaliningradské oblasti. Baltazar je financován grantem Evropské Eh, nástroje Evropského parlamentu, z něhož dostává 3,5 milionu euro eh, ve dvou fázích projektu 2002 až 2012, přičemž Helkom představuje výkonnou agenturu jménem eh, delegace Evropské komise v Rusku. Projekt nejenom podporuje provádění ze strany Ruské federace, ale také má úzké vazby na provádění strategie EU přičemž doplňuje celou řadu vlajkových projektů v rámci strategie. Partnerství zahrnuje ruská ministerstva a regionální orgány odpovědné za životní prostředí a zemědělství a už přinesl konkrétní výsledky. Projekt také spolupracuje se severskou dimenzí environmentálního programu a Fondem technické asistence pro provádění akčního plánu pro Baltské moře. Rovněž se připravuje nový projekt ten na něž by mělo být vyčleněno 2,5 milionu euro, měl by být založen na výsledcích Baltazaru a měl by se věnovat novým oblastem, jako třeba biodiverzita nebo environmentální monitoring. Cílem by mělo být na pomoci Rusku při provádění závazků v rámci akčního plánu Helcom a zajistit lepší vstup do této strategie. Priority pro provádění akčního plánu Balckého moře a nedávné vlajkové projekty v rámci strategie EU. To představuje další pozitivní příklad využívání dostupných finančních zdrojů tam, kde jsou nejvíce potřeba a kde mohou přinést nejlepší výsledky pro mořské prostředí. Za tímto účelem bylo rozjeto několik důležitých projektů v rámci e, programu Báckého regionu. Jejich cílem je podpořit udržitelné zemědělství, e, nakládání s e, komunálním odpadem a ní zlepšit třeba řešení e, znečištění různých incidentů a podobně. A konečně legislativní záležitosti chtěla bych zmínit nedávný společný návrh baltských zemí směrem k Mezinárodní mořské organizaci IMO, kde se jasně říká, že bude zajištěno zakázáno vypouštění neupraveného odpadu z osobních lodí. Dále je potřeba posílit zdroje na národní a EU úrovni a zajistit, že do budoucna bude docházet k lepšímu propojení environmentálních cílů a cílů ekonomických a sociálně-ekonomických. Baltské země v rámci Helkomu se průběžně snaží o takovou integraci a spolupráci mezi odvětvovými ministerstvy a došlo k založení Fóra pro životní prostředí a rybářství po přijetí akčního plánu a také v loňském roce bylo ustaveno Fórum pro zemědělství a životní prostředí. Dochází ke vzájemné spolupráci mezi Helkomem a Vasabem, iniciativa baltských ministrů odpovědná za územní plánování. Zároveň se je tady jedná o horizontální akci v rámci této strategie EU. Efektivní provádění akčního plánu pro pobaltí by mělo být průběžně vyhodnocováno ze strany pobřežních zemí přičem bych zmínila zejména eh, setkání v březnu letošního roku, setkání Helkomu. Bylo zde konstatováno, že sice bylo dosaženo pokroku v oblasti eutrofikace a námořní oblastí, ale zároveň nebylo dosaženo dostatečného pokroku v oblasti snižování znečištění z různých zdrojů, v oblasti kontroly nebezpečných odpadů nebo snížení dopadů rybářských aktivit bylo identifikováno několik oblastí, na které potřeba se více zaměřit a více na nich pracovat a které potřeba lépe politicky potvořit. Takže je zřejmé, že nás čeká ještě hodně práce, abychom zajistili dobrou situaci v oblasti životního prostředí Baltského moře, abychom zajistili lepší provádění odsouhlasených aktivit a abychom lépe stanovili nová opatření pro plnění cílů. Děkuji, madame. Eh, je donne maintenant la parole à monsieur Děkuji vám. A nyní má slovo pan Matias Bergman, který nám řekne něco o přínosu rybářské politiky. Děkuji, pane předsedo, za pozvání na tento hearing a budu pokračovat v angličtině. Jmenuji se Matias Bergman, pocházím z Finska a jsem generálním tajemníkem Eh, akční skupiny pro Baltské moře. Pro nás je důležitá implementace všech těchto zmiňovaných programů a strategií. A to skutečně jde nám od zapojení úplně všech, od krále až po každého občana. Každý dělá něco pro záchranu Baltského moře. A to je totiž hlavní cíl naší nadace zachránit Baltské moře. Eh, zaslechl jsem z minulých prezentací, že to vypadá, jako kdybychom financovali projekty, ale eh, my poskytujeme finance pro ty, kdo mohou eh, projekty realizovat a kdo je realizují. A tito aktéři nebo i instituce to mohou být například eh, státní úřady, ale mohou to být také soukromé osoby, kdokoliv, kdo se pro tuto činnost hodí, mohou to být také soukromé podniky, takže my fungujeme jako jakýsi most mezi státní politikou a soukromým sektorem nebo soukromými osobami. Protože když existují obchodní impulzy, tak je to atraktivní i pro hospodářskou sféru. Dovolte mi, abych zde zmínil eh, jednu osobu a jedno konkrétní úsilí, je jim pan Karl Haglund. Pan Karl Haglund se v naší činnosti velice intenzivně angažoval v oblasti záchrany Baltského moře. A co je dobré, je to, že baltská strategie eh, pokrývá všechny různé oblasti lidské činnosti i hospodářskou činnost. Dovolte mi se nyní obrátit k tématu biologickému. Eh, Baltské moře lze označit za největší evropskou poušť, protože eh, je z valné části mrtvé. A protože jsem byl vyzván říci něco k oblasti rybolovu, tak chci říci, že je skutečně zázrak, že v té eh, spustlém Balckém moři ještě něco žije a jsou to ryby, které v něm žijí. Balt potřebuje skutečně silný rámec pro to, aby mohly prosperovat všechny aspekty v této oblasti a aby tato oblast byla z hlediska životního prostředí čistá. Region eh, Baltu dlouho prosperoval, ale nyní se potýkáme se zásadními problémy. Rybářská politika je velice komplikovaná oblast. je to velice záludná oblast. Rybolov se také vyskytuje jako po priorita 2 a priorita 9 dané strategie. Takže ve strategii rybolov zohledněn je. Je to také základ obživy pro tisíce lidí, Řečník říká, že jich máme ve Finsku ještě 28, tak eh, to je opravdu vymírající povolání, vymírající odvětví. Ale velká část Baltu už je mrtvá a rybářské rodiny musí hledat alternativy pro svoji budoucnost. Existují různé možnosti, například zřizování ochranných zón, jsou zde nejrůznější možnosti, existují různé ochranné zóny v Baltu, ale nejsou zatím dostatečné. Je holým faktem, že v Baltském moři je jenom několik málo míst, kde se mohou ryby třít. Už je velice málo mladých ryb potěru všechny vylovíme a potom si říkáme, kde všechny ty eh, eh, ryby zůstaly. No není divu, když nemají možnost se někde třít. Je to opravdu velice důležité téma. Existuje zásadní eh, vědecká studie týkající se těch oblastí, které by měly být chráněny. A já bych navrhoval toto zohlednit jako nový potenciální flexiprojekt, zcela nový flexiprojekt, který by pak mohla také například financovat Evropská unie. Moje předřečnice, paní Monika Stankievič, hovořila o tom, že její eh, organizace tuto záležitost dokumentuje a velice se hodí také do strategie Evropské unie v Pobaltí Souhlasím také s ostatními řečníky, kteří zde hovořili, a sice, že zde pracujeme s danou strategií a jde o to, aby akční plány a konkrétní opatření a akce byly přiblíženy občanům, protože je důležité občany zapojit. Pak existuje celá řada konkrétních opatření na záchranu rybolovu, Tady v první řadě vlastně na záchranu rybích populací a potom na záchranu těch, kdo e, z rybích populací žijí, tedy rybářů. V regionu a v příslušné strategii je nutné definovat maximální možný vedlejší odlov. A zatím je to velice vágní. E nevíme, co to konkrétně znamená. On je to globální eh, problém. Je třeba také zakázat výměty. Musí to být eh, celkový, celkovou součástí rybolovné politiky. Látka. Musíme eh, také zakázat určitý typ vlečných sítí, které všechno zničí. To je potom jako kdybyste vykáceli celý les, místo abyste se zabývali lesnictvím. A dovolovat jenom selektivní nástroje rybolovů. To je také velice důležité. A potom také zavést specifické Eh, zóny a období zákazu eh, rybolovu. Už to bylo celosvětově otestováno a tyto testy byly velice účinné, tedy to zavádění to z těch zakázaných zón. A evropská strategie se tam vůbec nezmění a společná rybolovná politika také ne. I když jsou to témata, které se tam také projednávají, ale tam jde spíše o kontrolu chování rybářů a kolují nejrůznější fámy a hruzostrašné příběhy a domnívám se, že minimálně polovina z nich také bude pravdivá. Ale je důležité, aby v dohledné době se to celé stalo trvale udržitelným a proto potřebujeme zesílené kontroly. Zde bych tedy navrhoval, aby možná nějaká jiná instituce Evropské unie se prosadila, například ESA, Evropská smírná agentura, ta má momentálně velký zájem na vyvíjení aplikací eh, pro vesmírnou techniku přímo na Zemi a právě tak kontrola eh, rybolovné techniky, to je velice zajímavá oblast, mnozí by se do toho mohli zapojit. Ale jak už zde zaznělo, potřebujeme skutečně dobrou koordinaci, dobré vedení pro všechny a také dobrou kontrolu. Možná je to spíše otázka psychologie a schopnosti přesvědčování už méně o peníze, i když financování je také důležitá věc. věc. Měli bychom si to uvědomovat tak, aby rybí populace a rybolov mohly být udržitelnými, potřebujeme život v moři. A možná by se zde skutečně eh, země, které sousedí s daným mořem měli více zasadit o tento vývoj. Otázka predátorů nejrůznějších organizo- eh, organismů. Je to velice těžké nastolovat znovu eh, rovnováhu. V roce 2010 se konal summit v Helsinkách zabývající se mm, po Baltím eh, Baltic Sea Action Summit. A aby se tam člověk vůbec dostal, musel eh, vydat veřejné prohlášení o tom, co hodlá pro Balt, pro Baltské moře udělat. A to také všichni účastníci udělali. O rok později, v únoru 2011, jsme v Helsinkách se podívali na to, co se z toho skutečně začalo uskutečňovat a vidíme velmi pozitivní výsledky. A z Moskvy od Vladimíra Putina jsme obdrželi eh, zprávu, že se dostaví na, eh, nebo že zve všechny na příští setkání po Balckého, Balckého samitu do Sankt Petersburgu. Měli bychom si všichni uvědomit, co znamená pojem leadership. Neznamená to, že by nás všechny tlačil určitým směrem. Tento pojem spíše znamená usilovat o nějaký cíl. A to většinou bývá velice prospěšné vůbec si nějaký cíl vytyčit. A tím bych chtěla Evropskou unii vyzvat, aby to také učinila s ohledem na příští summit. Děkuji mnohokrát. Vaše svědectví bylo skutečně pozoruhodné a nesmírně zajímavé. A nyní dám slovo panu Radomírovi Mačákovi, který nám něco řekne o e, dopravě a politice soudržnosti. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Ve své prezentaci popíšu vztahy mezi Evropskou strategií pro Baltský region a dvěma důležitými evropskými politikami, konkrétně politikou soudržnosti a dopravní politikou. Abych to vzal co nejstručněji, tak mám tady PowerPointovou prezentaci a aby to bylo co nejjasnější, použiji tři slavné citáty amerických prezidentů takže doufám, že nějak to bude všechno jasné, že to jasně vyplyne. Nejprve bychom si měli nastínit obecnou situaci v rámci Baltského regionu. Jedná se totiž o velmi specifickou část Evropy. Na jedné straně se jedná o globálního lídra, co se týče konkurenceschopnosti a inovace, respektive jak nám ukazují ukazatele v této oblasti. Je zároveň to jeden z nejlepších evropských studentů v oblasti provádění cílu Evropa 2020. Na druhé straně je Balský region zároveň velice diverzifikovaná oblast ze sociálního ekonomického hlediska. Je to oblast, kde najdete nejbohatší i nejchudší regiony Evropy, kde spolu tyto části přímo sousedí. Zároveň je to region, který má poměrně náročnou vnější hranici. Na dalších snímcích vidíte eh, tyto rozdíly poměrně jasně. Jednak jsou tam rozdíly mezi severem a jihem, když si vezmete HDP na hlavu. V Balckém regionu máte regiony, které jsou nad 125% průměru, ale nebo taky pod 50% průměru. Podobné severo-jižní rozdíly vidíme v oblasti zaměstnanosti. Co se týče výdajů na RND, tak tady také vidíme veliké rozdíly. To vše můžeme převést do různé fáze vývoje, co se týče potenciálu pro inovace. To vidíte jasně tady na tamto snímku. Potom další důležitý faktor pro baltský region je dopravní situace. A to sice proto, že konkurenceschopnost tohoto regionu je výrazně dotčena dopravní dostupností. Balcký region se nachází poměrně daleko od ekonomického centra Evropy a do velké míry závisí na zahraničním obchodu, což znamená, že tady je velká poptávka po dobře fungujícím dopravním systému. Všechny předchozí snímky ukázaly, že rozdíly v rámci Balckého regionu by mohly být překážkou pro rozvoj. A právě proto poslání dopravní politiky a politiky soudržnosti v Baltském regionu je velmi důležité. A teď se dostávám k baltské strategii jako takové. Tato strategie mm, funguje na základě takzvaného Eisenhowera přístupu, což znamená, že je orientovaná na procesy a závisí na vedení. Za druhé, strategie jasně bere v potaz Lisabonskou smlouvu, což znamená, že mm, zahrnuje prvky ekonomické, sociální, teritoriální, ale i prvky solidarity mezi členskými státy. A konečně za třetí, strategie má zastřešující funkci, protože eh, se snaží o zajištění úplného jednotného vnitřního trhu. Potom tady zní otázka, co slouží čemu. To je spíš otázka Kennedyho. Už titul mé prezentace ukazuje, že důležitá je e, dopravní politika a politika soudržnosti. Jenomže ono by to mělo být spíš tak, aby baltská strategie zajistila, že politika soudržnosti a dopravní politika se přizpůsobí potřebám Baltského regionu, že tyto ná a poskytne vhodné nástroje pro tento region. Řekl jsem, že strategie Baltského moře by měla ovlivňovat politiku soudržnosti a dopravní politiku. Ale to je vlastně modelové řešení pro každou makroregionální strategii. Ovšem v případě Baltského moře tomu tak zatím není, ale snad by se to mohlo stát do budoucna současné době ovšem již vidíme určitý pozitivní vliv v jiných směrech. Kdybych mohl schrnout některé pozitivní dopady dopravní politiky a politiky soudržnosti na pobaltskou politiku, tak to vidíte zde na tomto snímku. Jednak bych chtěl zdůraznit tři výhody politiky soudržnosti, které by mohly eh, lépe nakopnout tuto pobaltskou strategii. Jednak politika strategie podporuje strategický přístup k veřejným intervencím. To znamená rozhodnutí založená na důkazech, teritoriální zaměření a také průběžnou zpětnou vazbu, protože dochází k monitorování a vyhodnocování. Za druhé, politika soudržnosti zahrnuje koordinované provádění jednotlivých politik v rámci teritorií. A konečně za třetí, politika soudržnosti může nastavit rovnováhu mezi potřebou konkurenceschopnosti EU a zároveň zajistit snižování rozdílu mezi regiony a zeměmi. Tyto tři aspekty politiky soudržnosti ovšem v rámci balské strategie do jisté míry chybí. Měli bychom pro je třeba zmínit čtyři věci. Jednak politika soudržnosti a dopravní politika jsou základní rozvojové politiky EU a jsou velice důležité pro řádné provádění balcké strategie. Za druhé, strategie nebo takto recept pro úspěch balcké strategie leží spočívá v úspěšné koordinaci různých politik EU například v oblasti výzkumu a inovací, konkurenceschopnosti, dopravy, zemědělství nebo mořské politiky. Za třetí, důležitým cílem strategie, co se týče plného provádění jednotného vnitřního trhu, tak to by bylo možné zajistit lepším využitím regulatorního rámce, nástrojů regulatorního rámce. A konečně za čtvrté, je toho potřeba ještě hodně udělat, abychom přizpůsobili jednotlivé evropské politiky charakteristikám pobaltského regionu. Závěrem chci říci následující. Jestliže baltskou, baltské strategii budeme e, přistupovat jako k něčemu záměrnému a ne k něčemu, co se stalo víceméně náhodou, tak bychom měli lépe e, přizpůsobit baltskému regionu jednotlivou politik, politiky soudržnosti, politiku dopravní a myslím, že to by nám mohlo velmi napomoci. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát za vaši prezentaci. A nyní dám slovo paní Mandy Krupelín. Prosím, madam, máte slovo. Já, Mandy Krupelín, mein Name, vielen herzlichen Děkuji mnohokrát za pozvání dnes. Eh, jsem ráda, že eh, mohu hovořit před vámi a mám tu výhodu, že všichni již hovořili přede mnou a že celá řada bodů, o kterých jsem se chtěla zmínit, už vlastně tady zazněla. Já bych si dovolila říci, že jsem, pocházím z praxe. Jsem praktička, čili hledím na to, jak mohu informace prosadit do praxe a a upřímně řečeno je mi tak trochu špatně, když jsem přišla do slyšení a slyším tady takové pojmy jako eh, eh, evropská daň a zítra potom musím jít domů a najedu to v tisku a musím občanům vysvětlovat, že to vlastně není tak, jak se to tady prezentovalo. Doufám, že k tomu tedy nedojde v této oblasti, ale jinak to vypadá s pobaltskou strategií nebo strategií Baltského moře. Tato strategie Baltu je nesmírně důležitým nástrojem a myslím si, že je také hodnocena takovým způsobem, že by mohla být příkladem pro Podunají i pro jiné oblasti, které bych si docela dobře dokázala představit kde je možné zkušenosti, které se nazbíraly již v oblasti strategie Baltu, použít i jinde a právě v tomto velkém prostoru hanzovních měst je důležité dospět k určité spolupráci, tak aby e, prostě to přiblížilo jednotlivé státy mezi sebou. Už jsem řekla, že e, se mi to líbí, ale zásadním bodem je, aby občané občanky žijící v této oblasti se podílely na té strategii. Mám pocit totiž, že zatím nebyly do ní zahrnuti. Už se o tom hovořilo. Možná, že by nebylo špatné právě na začátek takové strategie, kdy nelze prostě mm, používat žádné zkušenosti, využít nějaké stěžejní body, ať už to jsou hospodářské záležitosti, jednotný trh, ekologie, rybolov, vlastně všechno to tady už zaznělo. Domnívám se však, že nyní je na čase, především s výhledem na dunajskou strategii zapojit obyvatelstvo. E, připadá mi zda těžko operovat takovými pojmy, které tady dnes také zazněly, jako například inform, provozovat informační práci na místě, oznamovat mm, strategii obyvatelstvu, přičemž je důležité, aby každý jedinec mohl nebo přičem se říká, že to bude pro blaho každého jednoho člověka, který žije v této oblasti. Já si myslím, že to asi těžko lze někomu, kdo tam žije, takto jasně přiblížit. Myslím si, že oblast kultura, sociální prostor, vzdělávání, tyto tři oblasti, no už na počátku bylo vlastně jasné, že tady v těch třech oblastech bude obtížné prosadit tuto strategii Baltu, <coughs> zejména na národní úrovni je to obtížné, protože každý má svou tradici a také je ob... nefunguje tady úplně komunikace s příslušnými nevládními organizacemi. Tady je třeba skutečně ještě vykonat hodně práce a e, sloučit nějakým způsobem, zastřešit tyto aktivity ať už je to v kulturní nebo sociální nebo vzdělávací oblasti, prostě dostat je všechny na palubu, posílit je. Ale nejprve, aby tedy vůbec se dověděli o tom, že existuje takováto strategie a jaké možnosti mají oni v rámci této strategie, aby potom mohli také realizovat své projekty. Samozřejmě je fajn si vyslechnout, že už tady bylo napojeno mnoho projektů, jakož i mnoho projektů ještě nic netuší, mnoho lidí, kteří žijí v této oblasti, o této strategii nic nevědí, ani o těchto projektech. Myslím si, že koordinace je předpokladem pro to, aby se oslovila občanská společnost. Chci-li mít informace o úspěšně proběhlých projektech, musím vědět, kde takovou informaci získám. Musím tuto informaci dostat také srozumitelnou a tudíž to musím také dostat v odpovídajícím jazyce respektivní země, abych mohla skutečně rozumět tomu, co je míněno. Myslím si, <clears throat> že když toto bude fungovat, pak zejména eh, v sociálním ohledu lze lid z čeho si ještě dosáhnout. V současné době to tady vypadá tedy spíše tristně. Angažovanost nemusí přicházet a nepřichází jenom z politiky. Naopak, angažovanost a zejména tento druh angažovanosti přichází z občanské společnosti. A to bude nezbytné pro další úspěšné vedení této strategie. To, co tady proběhlo před polí, to je naprosto v pořádku, ale myslím si, že by bylo možno iniciovat i provádět vynikající projekty, po případě, že již i existují a že existují v určitých oblastech zkušenosti. A stačí jenom zapojit tuto společnost. Tak to bylo všechno. Děkuji mnohokrát. Merci beaucoup, madame. Děkuji mnohokrát. Takže jsme si vyslechli řečníky druhého panelu. Rainer Böge chce na něco zeptat? Děkuji, jenom velice stručně, protože zde byly určité paralely s tím, o čem hovořila paní Kropelin a co nedávno také naznačil v prvním panelu pan Šimik. Pane Šimiku, vy jste říkal, že v interní strategii je příliš málo zapojení soukromých aktérů, spíše je zde dimenze um, kooperace mezi jednotlivými zeměmi a zazněla otázka, jak je možné zapojit občanskou společnost a různé svazy a spolky do mezinárodní kooperace. To je vlastně jenom to, co slibuje dlouhodobý úspěch. Tak v této souvislosti dvě, tři drobné poznámky. Dovolte mi zareagovat na pana Bergmana a rybolovnou politiku. Vzpomínám si zde eh, na Eh, diskusi s bývalým dánským ministrem a celá řada věcí, které jste zde představil, se překrývá s diskusemi, které byly kontroverzní v souvislosti s problémou Baltu i evropské rybolovné politiky. A sice, že existují dobré návrhy, ale členské země se brání tomu důsledně daná opatření realizovat. Eh, vzpomínám si na interpelaci rady, kdy eh, rada prostě řekla, že ona nezodpovídá za realizaci společné rybolovné politiky. Takže místo toho, abychom každých šest měsíců vyvíjeli nové e, rybolovné sítě, ale spíše diskutovali o zachování moře a mořského dna, tak e, to potom přispěje k tomu angažovat i další lidi, ale diskuse mezi politiky a e, rybáři tam jsou určité konflikty a při realizaci technických opatření často nedochází k jejich kontrole a v oblasti evropských politik je problém v tom, že nakonec se nám nepodaří plánovaná opatření dostatečně zrealizovat. Rád bych také hovořil o jednom takovém sporu nebo konfliktu protože i v mém volebním okrsku Šlesvicko-Holštinsko jsem byl interpelován v těchto věcech. Paní kolegyně poukazovala na dramatickou ekologickou situaci Baltu, byla to paní Stankěvič. A netýká se to pouze zemí, které sousedí eh, s Baltem, ale můžeme si vzpomenout také na eh, různé dohody eh, IMO. Eh, Balt je deklarován jako specifická zóna, například eh, limitní eh, limity pro oxid siřičitý a pak někdo přijde a řekne, no ale my ještě nemáme k dispozici příslušnou techniku, abychom zaručili dané limity, ale je zde možná i technický problém změny přepravy zboží, možná i v eh, oblasti Baltu. Obě strany asi mají ve své argumentaci trochu pravdu a trochu pravdu nemají, jak to tak bývá, ale i ta problematika slaďování společného postupu, společné strategie všech účastníků, všech aktérů v oblasti Baltu asi nebylo úplně tak stoprocentní, protože se doslýchám, že například z Finska nebo ze Švédska zaznívají hlasy, že se výrazně diskutuje o těchto tématech a teď eh, se to možná tu postupuje energicky, ale má to i určité vedlejší efekty. Eh, je to také další diskuse, že na základě konkrétních projektů hospodářské aktéry a jiné uskupení je možné teprve potom přizvat k dané problematice, protože se zde otevírají možnosti třeba jiných pracovních trhů. To potom je motivující také třeba proto učit se cizí jazyky více, než tomu nyní v oblasti Baltu je. Takže potom taková konkretizace aktivit, takové projekty, které jsou zajímavé pro hospodářské i další aktéry. Myslím si, že to ještě není na místě přímo dostatečně realizováno. Děkuji. Děkuji ti, Rainere, pan Aglund. Thank you, Alan. Uh... Děkuji, Alane. Moje otázka je hlavně na pana Berimana, který řekl, že jedním z hlavních úkolů je propojit projekty a tím způsobem posílit pozitivní akci v Baltu. Eh, dle vašich zkušeností při zahajování projektů, kolik, jaká byla částka, nebo kolik tam bylo financování EU v těch projektech a jak to tam vypadalo s vlastním financováním? se souhlasím s tím, co už řekl pan Nilsson, ale Mm, je to velmi důležité. Já jsem místo předsedou Integru pro Balcké moře v této sněmovně a my jsme slyšeli, si vyslechli celou řadu osob, kteří, které mají obavy, že nemají přístup k financování EU. Chci se tedy zeptat na vaši zkušenost s financováním EU u konkrétních ekologických projektů v Baltu. Děkuji, není tady žádná další žádost o slovo, pan Bergman. Good question. Ano, děkuji, to je dobrá otázka. Já bych to řekl takto. Hlavní... My teď máme asi 176 závazků a hlavní část z nich, a jedná se o projekty na různých úrovních, velká část těch projektů ne, nepracuje s penězi EU. To je zřejmé. Nicméně akční skupina pro Baltské moře byla zapojená do toho, aby bylo zajištěno financování EU pro projekt Baltasar. Jehož část probíhá i v Rusku. Potom jsme zapojeni do zemědělského projektu, který se jmenuje Baltský kompas. To je plně, plně e, financováno z EU. Potom několik našich projektů jsou projekty, které dosahují na financování EU. Ale v zásadě můžeme říci, že jsme my sami ještě ne uh, uplatnili financování EU. Nicméně my fungujeme jako nějaký facilitátor. Snažíme se umožnit to financování ostatním. Stačí vám to takto? Bez mikrofonu. Ano, některé. Většina ne, ale některé ano. K tomu bych možná řekl toto. Ty nejochotnější organizace, které jsou nejakčnější, tak v podstatě o finance EU vůbec eh, nežádají, protože je to příliš zlouhavé, příliš papírování, takže oni to nedělají. Bohužel to musím takto říci, i když peníze jsou to dobré. To není poprvé, co to slyšíme. Neslyšíme to poprvé, takový komentář. To také rád slyším, že to neslyšíte poprvé. Děkuji mnohokrát. A nyní možná An, tobě slovo na závěr. I did have a question. Ne, já jsem chtěla položit otázku. To bylo, mělo to být na pana Bergmana který rovněž hovořil o potřebě studií eh, těch námořních, těch mořských chráněných oblastí. Je to něco, co bychom měli iniciovat? Nebo je to jenom otázka rozpočtu, taková studie? Je to o tom, že potřebujete lepší granty, nebo abyste mohli ty studie provádět, nebo je to něco, co bychom měli iniciovat my? A potom druhá věc, co se týče kontroly rybář, rybářů, tak jsem si říkala, zdá rybarovná agentura by nemohla sehrát nějakou úlohu nebo nějaký program, který by mohl být prováděn. Zda můžeme něco udělat v této oblasti. A konečně bych měla otázku na paní Krepelien co se týče zapojení občanské společnosti. Já jsem mm, se setkala s mnoha organizacemi, které se na mě obracejí a říkají, my nechceme ani tak peníze, my chceme spíše místo na trhu, abychom mohli vytvořit nějakou platformu, abychom se mohli poznat, abychom mohli se propojit s jinými sesterskými organizacemi v jiných zemích, abychom se mohli vzájemně najít. Takže se chci zeptat, co potřebujete vy? Potřebujete rozpočet nebo internetové stránky? Děkuji mnohokrát, pan Bagmanová, a jako paní Kreplin. Regarding... Ano, co se týče těch chráněných oblastí, tak to byl skutečně seriózní návrh. Já myslím, že to, ty by potřebovaly cílené financování. Řekl bych, že se jedná o dobrou věc k financování, protože už máme velké množství dat. Je už celá řada expertních organizací v oblasti Baltského moře a i celosvětově. Takže když eh, dáme dohromady nejprve ty správné experty a následně to začneme implementovat, zaměříme se na ty nejzranitelnější oblasti, to by skutečně mohlo pomoci. A navrhoval bych, abyste se jako na první organizaci obrátili na Helcom. A teď jsem zapomněl na váš druhý otaz, protože už opravdu jsem na cestě na letiště. Ano, rybolovná politika EU, to je dlouhý, dlouhý příběh. Souhlasím s vámi v tom, že nebyla úspěšná. A to je Mm, v důsledku tisícileté tradice a mnoha dalších věcí. Já se domnívám, že my jsme už blízko úplného kolapsu eh, rybí populace v Baltském moři. Takže já bych apeloval na rybolovné organizace, aby skutečně převzali odpovědnost, protože pokud něco neudělají teď, tak už tam rybolov prostě nebude. Když uvalí třeba pětileté moratorium, pak možná budou moci znova lovit. Je to velmi jednoduché. A samozřejmě musíte to formulovat trošičku zdvořile. Děkuji. Merci, madame. Děkuji mnohokrát, paní Keplink. Ano. Děkuji. Ano, i k nám se dostávají různé otázky jak je možné vybudovat kontakty k nejrůznějším zařízením v oblasti baltské, ať už jsou to nějaké mládežnické organizace, sociální zařízení a podobně. Máme to štěstí, že máme určitou expertizu, kterou můžeme využít, protože jsme zastoupeni v různých evropských sítích, takže to pro nás problém není. Domnívám se, že internetová platforma, že tam je to takové, že kde kdo dělá různé platformy a mladí lidé si celou řadu věcí zařídí sami přes Facebook a přes Twitter. Ale domnívám se, že v tak rozsáhlém regionu by platforma byla takovým dobrým začátkem a dobrým základem do začátku, ale znamenalo by to opět jazykovou bariéru, takže by tam muselo být jasně řečeno, že veškeré informace, které se tam budou dávat, budou přeložené nějaké, e, do daného jazyka dané země. Nemůžu očekávat, že nějaké sociální zařízení spolupracující s občanskou společností si ještě začne samo e, dělat překlady. To by bylo iluzorní se domnívat, že takovýto přístup by fungoval. Takže já mohu jenom podpořit to, co zde zaznělo, pokud to bude iniciováno. Já vím, že to sociální bývá většinou v pozadí, politika moří, rybolov, ochrana životního prostředí, to jsou silné pojmy, také v rámci baltské strategie a domnívám se, že v této souvislosti je také se postarat o to, aby i sociální oblast nepřišla zkrátka ale já e, nemohu lidem nic sdělit, když nebudu mít k dispozici připravené a srozumitelné informace, které mohu předat dále, i informace tohoto typu o balcké strategii. Když něco takového neexistuje, tak to celé nebude fungovat. Doufám, že jsem tímto odpověděla na vaši otázku. Pokud ne, dobře, tak děkuji. Děkuji mnohokrát. An, chcete ještě uzavřít tento panel nějakým závěrem? Well, I think it, uh... No, já myslím, že jsme si vyslechli velmi dobré prezentace a je obtížné to nějak uzavřít, nějak jednoduše. Já myslím, že každá z těch prezentací nám mm, umožnila pochopit potřeby nebo tu potřebu hodně, která se tady hodně zmiňovala, mít tam nějaké vlastnictví, nějaké vedení, leadership a já myslím, že celá řada těch věcí, těch problémů, které tady zazněly, tak to je něco, co můžeme také promítnout do finančního rámce a když budeme rozhodovat o jednotlivých programech, je zřejmé, že členské státy, když budou koncipovat své národní programy, tak musí zohlednit právě strategii pro Baltské moře. Ovšem z krátkodobého hlediska je zde um, otázka financování takové té technické pomoci. To také musíme mít na paměti. My už jsme, tuším, udělali rozpočtovou položku a měli bychom mít na paměti, že je potřeba zajistit financování proto, aby eh, tady bylo silnější koordinační úsilí. Máme to i v pilotním projektu pro Baltské moře a máme rozpočtovou položku i pro externí rozměr což tady také bylo zdůrazněno jako velmi důležité. Já se domnívám, že to, co jsme tady dnes slyšeli, do jisté míry je v rozporu s tím, co tady zaznělo předtím. A to sice, že nepotřebujete financování v rámci stávajících programů. Je to tady, není to zas, není, je to omezená částka, ale o to více nezbytná. Já myslím, že ostatní makroregiony se z toho mohou poučit. Když jsme viděli tento pilotní projekt, tak eh, měli bychom mm, to samé učinit ještě v příštím roce a měli bychom zajistit eh, pokračování i pro ostatní makroregiony. To znamená zajistit tu koordinaci, jak tomu bylo i v pilotním projektu. V tom je potřeba pokračovat. A také proto potřebujeme právní základ. Já se domnívám, že to byl důležitý výsledek, výstup a potom tady zazněla ještě celá řada dalších inspirativních věcí. Já bych tady ráda poděkovala našim řečníkům. Myslím, že se vám podařilo velmi stručně, eh, souhrným způsobem nás upozornit na to, co musíme následně učinit. Víme, kdo jste teď a víme, že se na vás můžeme do budoucna dále obrátit. Děkuji mnohokrát. A znovu bych chtěla poděkovat všem účastníkům tohoto panelu. Byla to nesmírně bohatá debata. Rozpočtový výbor není jaksi v té frontě v první řadě, je to spíše výbor pro regionální rozvoj, ale my jsme vždy toto sledovali velice zblízka a řekl bych, že pro Občany, kteří netvoří nebo nežijí v tom regionu kolem, Pobalc, kolem Balckého moře, je ten problém se zdá být jako jaksi mysteriózní, záhadný, protože vlastně kolem Balckého moře máme eh, jedni z největších úspěchů eh, nedávného vývoje v Evropě. Švédsko je považováno za jednu z hodnějších zemí v oblasti realizace sociální politiky. Eh, všichni politici ve Francii, zejména levicoví, sní o tom, aby byla realizována ve Francii švédská politika. A Dánsko dává také příklad, například v oblasti vzdělávání dalším zemím, nebo Finsko. Náš kolega Grun už odešel, ale já jsem se účastnil vyjednávání mezi Švédskem a Finskem, eh, eh, když vstupovali do Evropské unie a, do, a Finsko mělo HDP eh, Finsko totiž se nacházelo v velice obtížné situaci, protože po okupaci částečně sovětským svazem eh, mělo velké ekonomické potíže a prostě mělo obrovský úspěch díky podpoře a díky rozvoji eh, dřevařského průmyslu. Pak tady máme Estonsko. Estonsko Eh, eh, kde prostě eh, měli takřka středověké poměry během 30 let, tak najednou se vyvinuli do opravdu úžasně dynamické země. To znamená, když se podíváme na celý soubor těchto států, které mají veliké úspěchy a které jsou velice historicky bohaté a které zahájily kooperaci v rámci Nordické rady či Severské rady, a přitom je jim zatěžko realizovat opravdovou regionální strategii, ale je třeba tedy připojit, že obyvatelé z pří z, z dalších sousedních oblastí, zejména Německo a Rusko, Rusko, největší soused Evropské unie, Eh, země, která byla během dlouhé doby tím největším velkým nepřítelem, se stává naším partnerem. Ale viděli jsme během dnešních svědectví veškeré potíže, které tady také způsobují řadu obav a zjevně tady um, se naráží na jinou vizi z ruské strany. Čili nesmírně zajímavá zkušenost eh, ve svém celku, protože normálně bez regionální spolupráce Jestliže má být někde regionální spolupráce úspěšná, mělo by to být právě zde. A proto to jistě budeme sledovat eh, velice bedlivě a pozorně. A poslední poznámka. Je třeba zabránit mm, a některá svědectví tady upozornila na to nebezpečí. Je třeba zabránit tomu, aby došlo k tomu, k čemu často docházelo na počátku programu Interreg. Já jsem to zažíval, protože jsem žil v příhraniční oblasti mezi Francií a Španělskem a zažili jsme to v řadě dalších interregových oblastí, protože se říkalo, interreg umožní mít dodatečné finanční prostředky k politice soudržnosti pro přeshraniční projekty, které budou rozvinuty sousedními regiony sousedící na obou stranách hranic. A k čemu došlo v té první generaci? A tady byly totiž takové jaksi falešné společné programy. Byly to sousední eh, regiony či sousední města blízko hranic, každé z nich eh, mělo nějaký program, který se týkal pouze toho města či pouze toho regionu a domluvil se prostě se sousední komunou z druhé strany hranice, aby podepsali prostě, samozřejmě si to vyměnili a e, udělal se stejná službička e, obci na druhé straně hranic. To znamená, že tady byl kohoutek peněz plynoucích eura a, a došlo prostě k dohodě pro to, aby se otevřel ten kohoutek, ten penězovod. A finanční prostředky, kde byly vyhrazeny prostě ty linie a tu rozpočtovou řádku, kterou chceme vyhradit pro baltskou strategii, je skutečně zamýšleno pro opravdovou společnou strategii pro toho vlastníka a, a účastníky toho procesu. A Rozhodně by to nemělo eh, být jaksi doplňkové financování projektu, které již běží. Chci vám všem poděkovat, ještě jednou děkuji našim účastníkům a navrhuji vám, že bychom tedy nyní uzavřeli zasedání našeho výboru pro rozpočet. Sejdeme se zítra v 9 ráno. Eh, na chvilku přerušíme. Děkuji také tlumočníkům, s kterými se loučím a za chvilinku se sejdeme s koordinátory. Takže prosím pěkně, koordinátoři, zůstaňte ještě na hodinu v sále, ale jinak ukončuji naše zasedání. Bon, les